Hello everyone, good afternoon. Dobré odpoledne. Pokud jde o program, tak eh, přidáme nový bod do podbor 4, abychom vás informovali o projednávání o čistých motorových vozidel. A pokud nejsou námitky, takže lze přijmout hm, program s touto směnou. A pár oznámení mám. Zasedání ve čtvrtek 21. Eh, eh, února bude zrušen a e, přitom e, té zbylé e, se, schůze se budou konat, program dostanete řádnou dobu. Po sekretariát, členka sekretariátu Envilia Romano po deseti letech nás opustí k prvnímu února a stane se vedoucí v podpůrné jednotce DG ITEC. Takže Emily přejeme hodně štěstí a děkujeme za práci, kterou vykonala zde pro nás. A máme 21 jazyků na dnešní schůzi, eh, jako obvykle eh, máme k dispozici vše elektronicky a budeme vysíláni na webu. Také jste obdrželi doporučení koordinátorů které se týká schůze z minulého týdne. Pokud nejsou námitky, tak lze považovat za odsouhlasené. A nyní ještě informace které se týkají mezi eh, institucionálních eh, vyjednávání, pokud jde o eh, standardy, které se týkají motorových vozidel. 22. ledna se konal druhý trialog a Diskutovalo se o veškerých návrzích, které se týkají těžkých motorových vozidel. Týká se to, týkalo se to tady návrhu a dohodli jsme se na těch nepolitických opatřeních, jako podpůrná opatření, jako jsou cíle, předmět předpisu, potom eh, příspěvky do eh, dopravy a pokud potom jsme se dohodli na eh, monitorovacím období, na polipůsobnosti, na poolingu, na životnosti, další věci jako modulární koncepce, jako alternativní paliva spolu s ustanoveními o řízení politiky a, citliv, a citlivá témata jako cíle a potom, potom pobídky a podobně. Takže to znamená takzvaný zlev, tak to ještě si vyžádá další diskuze, abychom se vůbec dohodli, doufejme, v rámci třetího trialogu, který se bude konat 12. února. A dále transparentnost a udržitelnost hodnocení rizik v potravinářském řetězci. Potravinový zákon takzvaný. Takže druhý neformální trialog se konal ve čtvrtek 24. ledna minulý týden a během tohoto trialogu parlament předložil návrh balíčku v souvislosti s celou řadou politických témat ve snaze eh, hm, pouze k diskuzi ponechat omezený počet témat o těch se tedy bude jednat ve třetím trialogu. Rada se zachovala docela flexibilně, pokud jde o nástroj pro komunikaci rizika, pokud jde o složení eh, statutárního orgánu EFSI, pokud jde o zapojení mm, panelu vědců a pokud jde o možné sankce pro případ neplnění povinností, které se týkají studií a jejich registrace čistá motorová vozidla. Takže dnes dopoledne se konal neformální trialog, první trialog a během tohoto trialogu byly předloženy postoje, názory a celá řada témat bude postoupena na technickou úroveň. Dohodli jsme se, že se bude diskutovat především o polipůsobnosti směrnice, o definici toho, co jsou čistá motorová vozidla s nulovými emisemi, případně jaké jsou minimální cíle a období transpozice. Vzhledem k časovým limitacím, tak se dohodlo, že tato politická témata se budou diskutovat také na technické úrovni, tak abychom se připravili na politickou diskuzi. Druhý trialog se plánuje na pondělí 11. února. Takže toto je ta eh, tabulka plánu práce a nyní přejdeme k hlasování a první hlasování, pokud jste připraveni, máte kartičky připravené, takže první budeme hlasovat o návrhu stanoviska. Specifická opatření pro zemědělství. Dobře, takže společná organizace trhu se zemědělskými produkty, komoditami a návrh 32, kdo je pro? proti, zdržel se. Prověříme, zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijat. Yeah, Yeah. You changed a bit your places in the room, so. Jste si vyměnili místa, takže já vás musím všechny nejprve zjistit, kde jste. Návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. 34 pro. Proti? Zdržel se zamítnout. Budeme hlasovat teď unblock. 35 36 a 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijaty. 38 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. 39 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 40 pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 2 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 3 pro, proti, zdržel se přijato mm, spolu s návrhem 48 to bylo, takže 49 teď, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 50 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 4 a 51, kdo je pro, proti, zdržel se přijaty, 52 pro, proti, prověříme 52, zahy hlasování a uzavřeno, končím, zamítnut. 53 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 54 a 55, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnutý, 57, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 5, ne, 56 pro, proti, zdržel se zamítnut, 5 pro, proti, zdržel se zamítnut. 58 pro, proti, zdržel se přijat, 59, ne, ne, ne, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Za hlasování. Končím hlasování. Přijat. 77 pro, proti, zdržel se zamítnut, 78 pro, proti, zdržel se zamítnut, 79 pro, proti, zdržel se přijat, 80. Ne, prověříme 79 za hlasování. Končím hlasování. Přijat. 80 pro, proti, zdržel se přijat, 81 pro, proti, zdržel se přijat, 82 pro, proti, zdržel se zamítnut, 83 pro, proti, zdržel se přijat, 84 pro, proti, zdržel se přijat, 86 pro, proti, zdržel se přijat. 87 pro, proti, zdržel se přijat. 88 pro, proti, zdržel se přijat. 89 pro, proti, zdržel se zamítnut. 90 pro, proti, zdržel se zamítnut. 91 pro, proti, zdržel se přijat. 92 pro, proti, zdržel se zamítnout. 93 pro, proti, zdržel se zamítnout. 94 pro, proti, zdržel se přijat. 95 pro, proti, zdržel se zamítnout. 96 pro, proti, zdržel se zamítnout. 97 pro, proti, zdržel se zamítnout. 98 pro, proti, zdržel se zamítnout. 99 pro, proti, zdržel se, zamítnut, 100 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnut, 9 a 101 pro, proti, zdržel se, přijaty, 100 102 pro, proti, zdržel se, přijat. 10 pro, proti, zdržel se, přijat. 11 a 103 pro, proti, zdržel se přijat. 104 pro, proti, zdržel se přijat. 12 pro, proti, zdržel se přijat. 106 pro, proti, zdržel se přijat. 107 pro, proti, zdržel se přijat. 108 pro, proti, zdržel se přijat. 109 pro, proti, zdržel se přijat. 110 pro, proti, zdržel se, prověříme, 110. Zahaju hlasování, končím hlasování, přijato. 112 pro, proti, zdržel se, přijat, 113 pro, proti, zdržel se, přijat, 114 pro, proti, zdržel se. E5. PP, nic jsem od vás neviděla, takže ještě jednou 114 pro, proti, slyšel se zamítnut. 115 pro, proti, slyšel se přijat. Ano, paní Karembach, prověříme. Dobře, prověříme 115. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijat. 116 pro, proti, slyšel se zamítnout 117 pro, proti, zdržel se zamítnout 118 proti, zdržel se zamítnout 119 pro, prověříme. Pane, pan Dorfman chce prověřit 118. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 119 pro, proti, zdržel se, přijat. 120 pro, proti, zdržel se, přijat. 121 pro, proti, zdržel se, přijat. 123 pro, 124, pardon, pro, proti, zdržel se. EPP je pro nebo proti? Pro. Takže přijate. 13 pro, proti, zdržel se zamítnut, 14 pro, proti, zdržel se zamítnut, 15 pro, proti, zdržel se přijat, 17 pro, proti, zdržel se přijat, 18 pro, proti, zdržel se zamítnut, 19 pro, proti, zdržel se zamítnut, 20 pro, proti. Prověříme. Návrh 20. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijat. 21 pro, proti, zdržel se zamítnout, 22 pro, proti, zdržel se přijat, 23 pro, proti, zdržel se přijat, 24 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 25 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Končím hlasování. Přijat. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 28 pro, proti, zdržel se. EPP proti. Prověříme. Ano, je to návrh paní Zomerové, tak prověříme. Mně to nebylo jasné. Končím hlasování. Přijat. 29 pro proti, zdržel se zamítnut, 30 pro, proti, zdržel se přijat, 31 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Nyní nás čeká na stanovisko o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik. Amendment one, in favor. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijat. 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 5 pro, proti, zdrželi se přijat. S a D a EPP spolu hlas, hlasovali. Bylo to free vote, takže ano, budeme, zkontrolujeme tedy pozměňovací návrh 5 elektronicky. Zahajuji hlasování. Je přijatý. Návrh 6 pro. Proti? Zdrželi se? EPP je proti nebo pro? Přijat. Návrh 7 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 8 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 9 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 10 pro? Proti? zdrželi se přijat. 11 pro, proti, zdrželi se přijat. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 17 pro, proti, zdrželi se přijat 18 pro, proti, zdrželi se přijat 19 pro, proti, zdrželi se zamítnut 20 pro, proti, zdrželi se přijat 21 pro, proti, zdrželi se přijat 22 pro, proti, zdrželi se přijat 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. A konečné hlasování elektronicky, zahajují hlasování. A je, přija, je přijato tím tedy jsme skončili naše dnešní hlasování a dostáváme se k veřejnému slyšení o strategii dlouhodobého snižování emisí skleníkových plynů v EU v souladu, souladu s pařížskou dohodou. Dám vám dvě minuty, abyste se rozhodli, zda chcete zůstat nebo odejít.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 So, if you would like to... Takže prosím, zaujměte zpět svá místa, abychom mohli začít to, s tímto bodem na našem programu. jsem velmi potěšena, že vás mohu přivítat na dnešním veřejném slyšení o dlouhodobé strategii. Zajména bych zde ráda přivítala pana komisaře a šest řečníků, kteří dnes s námi jsou. 28. listopadu v loňském roce komise schválila dokument A Clean Planet for All, čistá planeta pro všechny. V tomto, eh, v tomto dokumentu představila komise dlouhodobé vize pro uhlíkově neutrální ekonomiku do roku 2050, včetně možných cest k tomuto. Sdělení samotné nepředstavuje strategii musí vlastně, je tam odsouhlasení těch hlavních cílů, nabízí určité mož alternativy pro řešení, které vyžadují debatu eh, zúčastněných subjektů a rozhodujících činitelů o tom, jaká má být další cesta do roku 2050. Tato debata by vlastně měla umožnit Evropské unii, aby schválila a předložila ambiciozní strategii do roku 2050 na, také na konferenci zúčastněných stran ke snižování tedy emisí. Náš výbor bude přispívat k této rozpravě. Máme dvě eh, otázky k zůstnímu zodpovězení na hradu a komisi a usnesení. Dnes tedy bude tedy zpracováno usnesení, po které se podepíše šest politických frakcí. To všechno patří tedy k té debatě o dlouhodobé strategii hlasování. O usnesení je naplánováno na příští měsíc a možná v bře- nebo rozprava a hlasovat na plenárce se bude možná v březnu. Takže pane komisaři, děkuji vám, že jste mezi námi, mezi nás dnes přišel opět a dávám vám slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně a poslanci, vážení hosté, děkuji vám za příležitost, abych zde podiskutoval o sdělení komise Čistá planeta pro všechny. Je to strategická vize pro eh, pak uhlíkově neutrální ekonomiku. Schválil ho parlament 28. Eh, listopadu loňského roku na plenárním zasedání je, parlament je zavázán k pokračování této debaty o cestách k uhlíkově neutrální ekonomice. Evropský parlament a rada musí připravit jasnou ambiciózní strategii, která vychází z COP24 v loňském roce a rada také požádala komisi, aby předložila dlouhodobou strategii v prvním čtvrtletí roku 2019. Ještě explicitněji eh, nařízení o řízení mm, požaduje komisi, aby předložila dlouhodobou strategii, jak mají vypadat cesty, které by měly dosáhnout cíle eh, nula eh, eh, emisí uhlík, skleníkových plynů do roku 2050 není to ani tak technická práce, ale techni- praktická nutnost. Klimatické změny procházejí celou Evropou a vzkaz, který chceme, vysl- kteří vědci vysílají, eh, byl také zahrnut do mezivládního panelu o klimatických změnám, eh, by se měl zaměřit na uh, Eh, na naléhavá a kolektivní opatření. Politická vůle je skutečně nezbytná k tomu, aby se tato opatření mohla provádět. Vize komise by měla stanovit jasný cíl a jasný směr, kterým by se Evropská unie měla ubírat, aby splnila cíle pařížské dohody. Je to pro všechny z nás velká odpovědnost pro celou Evropskou unii, abychom vedli a globálně ukázali, že přechod k bezemisní Eh, ekonomice je skutečně možný a také to vytváří možno příležitosti pro vytváření pracovních míst. Máme do, dobrý výchozí bod. Evropská unie patří k prvním ve světě, která má robustní legislativu v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. A to, to samozřejmě, abychom se na tom shodli, to nebyl jednoduchý úkol, vyžaduje to těžkou práci, odhodlání a konstruktivní přístup. A musíme si vědomi role, kterou komise a parlament v tomto hraje. Plná implementace v následujících deseti letech této legislativy pro čistou energetiku eh, by měla dosáhnout cíle snížení o 45 v roce 2030 ve srovnání s 90. lety a to bude vyžadovat eh, splnění tedy stávajícího cíle 40 do roku 2030. Je potřeba, aby to bylo doprovázeno i konkrétními akcemi. Členské státy už udělali první krok tím, že zapracovávají ta, tyto strategie do svých národních eh, energetických a klimatických politik, které by měly být schváleny do roku 2020. Naše politika do roku 2030 je ambiciozní. Cíle už budou vyžadovat eh, velké zvýšení eh, investic do výroby do dlouhodobých, ale to není všechno. Naše cíle a úsilí musí pokračovat i po roce 2030, aby se dosáhlo eh, cíle snížení emisí o 60% do 2050. A to ještě není dostatečné přispění Evropské unie ke splnění pařížských eh, cílů. Budeme muset eh, skutečně mít jasnou vizi o politice po roce 2030. Rád bych využil této příležitosti, abych pohovořil o této dlouhodobé strategii. Co se týká úrovně ambicí, ambicí, tak na vás, navrhujeme směřovat směrem k uhlíkové neutralitě, ke splnění z nula e, emisí do roku 2050. Evropská unie by měla nadálo přispívat k tomu cíli nepřekročit oteplování o 1,5 stupně na základě pařížské dohody a je potřeba provést hloubkovou analýzu, která ukazuje, že to také zajistí udržitelný růst pracovní místa a lepší kvalitu života pro naše občany. Tato analýza vychází z modelace, ze, simul, ze různých simulací, a zapo, kde byly zapojeny různé zúčastněné subjekty. Dále se domníváme, že to eh, vyžaduje eh, veřejné konzultace a přinese to eh, vysoce kvalitní vstupy ze strany zúčastněných subjektů. Máme osm možných scénářů, abychom dosáhli z cílu pařížské dohody. Pět z těchto scénářů směřuje k cíli snížení o 80%, jeden ke, o 90% a dva směřují k cíli dosažení nula emisí musím, analyzovali jsme dopady různých technologií a akcí jako elektrifikace, vodík, přechod k oběhovému hospodářství. Musíme kombinovat tyto jednotlivé přístupy tak abychom zajistili, že Evropská unie bude plně schopna dosáhnout cíle eh, uhlíkově neutrální ekonomiky do roku 2050. Jsou zde různé možnosti a kombinace těchto scénářů, které by nám měly umožnit toho dosáhnout. Vyžaduje to samozřejmě bezpečné a udržitelné zásobování energiemi, energetická účinnost a zvyšování využívání obnovitelných zdrojů energie eh, je jasná strategie do budoucna, která by měla pomoci k dosažení těchto cílů. Eh, budovy eh, odpovídají 40% za spotřebu energie v dnešním dobu. Musíme více investovat do bydlení, aby byly eh, domy tedy nebo bydlení energeticky úspornější a také se musíme více zaměřit na obnovitelné zdroje. Více než 80 energie by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů, tak aby to byla bezuhlíková energetika používaná pro vytápění, dopravu, průmysl a další odvětvy ekonomiky. Uhlíková neutralita může být dosažena také pomocí čisté mobility. Elektrifikace je jasná cesta k tomuto cíli proto je potřeba také najít alternativy ke klasickým palivům, to znamená biopaliva a i paliva. Musíme najít správnou rovnováhu. Eh, lesnictví a zemědělství může také přispívat k dekarbonizaci ostatního odvětví ekonomiky a je potřeba, aby tato trans, tento přechod byl zajištěn eh, bezpečnou cestou. A konečně skladování eh, uhlíku bude také nezbytné pro dosažení tedy bezuhlíkového eh, hospodářství. Hraje to důležitou roli pro plnění, snižování stávajících emisí z energeticky intenzivního průmyslu. Tyto obce by měly usnadňovat podmínky jako sociální zapojení, cílené financování, podpora výzkumu a vývoje, vývoje a také určitá změna chování. To by mělo představovat eh, pozitivní ekonomické dopady a vytvářet další pracovní místa. Samozřejmě pro některá odvětví v Evropě to bude, budou větší výzvy než pro jiné. Nikdo nesmí zůstat opomenut, všichni musí být zapojeni do tohoto sociálně spravedlivého a inkluzivního přechodu. Evropská unie a členské státy musí vyvíjet veškeré úsilí pro plnění těchto cílů. Náš rozpočet eh, politiky v oblasti soudržnosti a zaměstnanosti také hrají důležitou roli. Máme určité pilotní projekty, které už jsou dobrým příkladem. To jsou navrhovaná vize představuje inkluzivní a informovanou, vyžaduje inkluzivní a informovanou debatu evropských občanů, zúčastněných subjektů a rozhodujících činitelů. Jako hlavní krok v roce 2019 komise provede Eh, mnoho, akt, mnoho činností, tak, aby byly zapojeny zúčastněné subjekty v celé Evropě a těším se na to, že Evropský parlament eh, schválí toto usnesení ohledně dlouhodobé vize v následujících měsících. Já a mý kolegové budou také navštěvovat členské státy. Už začneme s tím následující měsíc, abychom získali širokou podporu této strategii a lídři Evropské unie e, očekávají jasné e, pokyny, jakým směrem se udá ubírat. To by se mělo stát na samitu v Sibiu 9. května. Těším se na plodnou konstruktivní diskusi s vámi. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Nyní si vyslechneme prezentace hostů z prvního panelu a potom budeme mít prostor na otázky. Je mi potěšením přivítat předsedu COP24 z Polského ministerstva životního prostředí, pana Michala Kurtiku. Já vám hned dávám slovo. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že jsem zde v Bruselu a eh, paní předsedkyně, děkuji ještě jednou, že jste mi předala slovo. Eh, vrátím se zpátky do Katovic. Vy, vyjednali jsme tam implementaci pařížské dohody a jsme velmi hrdí na úspěch tohoto zasedání je to základnou našeho přemýšlení v Evropě o tom, kudy se bude ubírat naše klimatická politika. Nejprve chci říct pár slov o COP24. Zprvu se začátku se zdálo, že bude nemožné dosáhnout nějaké konkrétní dohody, ale nakonec se nám to podařilo. Podařilo se nám znovu nastartovat mezinárodní solidaritu. Uvědomujeme si, že žijeme v době, kdy je geopolitická situace velmi náročná a to, co by bylo v roce, to, co bylo ještě možné v roce 2015 v Paříži, eh, je o tři roky později v Katovicích tedy mnohem náročnější. Ale přesto se nám podařilo eh, nalézt dohodu všech stran. A ten kompromis by nebylo možné nalézt bez vyjádření solidarity vůči ostatním. Poskytuje nám to Mm, právní jistotu vůči globální klimatické politice, která je nezbytná poté, kdy skončí Kyotský protokol v roce 2020. Takže od roku 2021 na základě zásad pařížské dohody a pravidel z Katovic vstoupíme do nové éry globálních klimatických pravidel. V tuto chvíli žádná strana nemůže tvrdit, že neví, jak implementovat pařížskou dohodu a že neví, co to znamená, jak poskytovat vnitrostátně determinované příspěvky. V Katovicích jsme se tedy dohodli, že takovéto příspěvky musí obsahovat kapitolu, která se týče zmírňování a tedy i redukce emisí. Může to obsahovat další prvky, jako například napojení na adaptaci a finanční ustanovení a podobně. Takže máme tenhle ten rulebook, pravidla, která jsme si stanovili v Katovicích, máme rámec pro svět, A bez pochyby, to je tedy vlastně hlavní úspěch eh, COP24, eh, je to ambiciozní výsledek. A ta detailní pravidla pro implementaci pařížské dohody jsou vlastně na nejvyšším možném jmenovateli všech stran. Dosáhli jsme toho s pomocí ministrů z rozvinutých i rozvojových zemí a podařilo se nám dosáhnout vyváženého výsledku. Ta pravidla obsahují tedy společná pravidla pro všechny země, včetně ale finanční pomoci a jakési flexibility pro země, které to potřebují. Konvergence směřuje k jednomu jednotnému transparentnímu systému a to je velmi důležité, tedy, nebo to bylo důležité při jednání v Katovicích. My spolupracujeme s kolegy z Chile COP25, tak abychom finalizovali například eh, článek 16, tedy pardon, článek 6, eh, tam jsou vlastně ty markery eh, CO2. Polské předsednictví navrhlo, abychom pracovali na třech základních konceptech, koncepcích, vlastně lidé, příroda a technologie. Takže první den COP jsme tedy odstartovali s spravedl- jako si deklarací o spravedlivé ehm, eh, transformaci Slezska. Eh, přijal také eh, polský prezident Andřej Duda, za OSN přijal Antonio Gutierrez, a my tuhle tu spravedlivou transformaci jsme učinili jedním z klíčových témat. Je to i symbolické téma, pokud zvážíme, že COP24 proběhl v Katovicích a možná víte, že Katovice je, řekněme, hlavním městem regionu, kde žije asi 5 milionů lidí. Je to eh, region hornický, eh, industrializovaný a v tuto chvíli ale má eh, nízkou míru nezaměstnanosti, vysokou míru eh, nově zakládaných podniků a je to úspěšný příklad transformace. Hovořili jsme také o potřebě vyvážit emise eh, jinými Eh, tedy vyvažujícími prvky, proto tady máme třeba lesy. To je obrovsky důležité taky pro naši biodiverzitu a kvalitu života. A za třetí, zdůrazňujeme, že v tuto chvíli už máme technologie, které nás mohou posunout ku předu při eh, realizaci klimatických cílů ale mají také pozitivní dopady eh, v sociální oblasti a v ekonomické oblasti. To je velmi důležité. V Polsku například my se potýkáme s kvalitou ovzduší, takže pro nás je obrovsky důležitá elektrifikace Eh, v tuto chvíli například pracujeme na tom, abychom abychom měli elektrické auto, eh, autobusy veřejné dopravy, ale také elektrické, elektrická auta. Když se podíváme na země jako Čína, Indie, Mexiko, Indonésie, Japonsko, Velká Británie, Francie, Německo, to je symbolické. V těchto zemích eh, žijí eh, miliony lidí eh, a tyto země by mohly začít realizovat vizi, už o které hovořil i komisař Kaněte. Uběhl měsíc od zasedání v Katovicích a už máme tedy ten celosvětový rámec pro klimatickou politiku. Řekněme, že máme právní rámec do roku 2030 pro Evropu, pro Unii a musíme zajistit, že toto je tedy implementováno. Takže zaměřujeme se na implementaci, na proveditelnost ambicí, které jsme si stanovili. To je obrovsky důležité. Nestačí technologie. Já si myslím, že ty technologie máme z velké míry, ale je potřeba uznat, že potřebujeme také, aby společnost tohle přijala, aby se dala na naši stranu, aby se lidé uvědomili, jak jsou důležité tyto naše společné ambice. Takže v tuto chvíli tedy nás čeká implementace těchto strategií, čekáme tedy hmatatelné výsledky a potom vlastně podle pařížské dohody a nového režimu z Katovic v roce 2023 si uděláme takový přeskum toho, čeho jsme dosáhli. Tady pár takových bodů, které se pojí s tou dlouhodobou strategií. Tuhle tu diskusi jsme nastartovali na evropské úrovni Ono už se to nepojí pouze s energetickým sektorem, ale i s jinými sektory, jako je třeba doprava. To je poměrně e, náročná oblast. Tady e, nejrychleji rostou emise v zemích OECD, takže na tenhle sektor se opravdu musíme zaměřit na jeho transformaci a Potom máme otázku eh, budov. A rozhodnutí, která padnou zde, budou mít konkrétní dopady ne na 10, 15, ale na 50 let v případě tedy eh, nově stavěných budov. A Kromě toho ještě velmi důležitá oblast je eh, zemědělství a emise v zemědělství. Takže my pracujeme na všech těchto tématech, snažíme se vyvážit cíle, tak jak to tedy bylo stanoveno už v pařížské dohodě. A dlouhodobá strategie je tedy vítanou ehm, mapou pro cestu ku předu. A tedy předpokládáme, že budeme mít dostatek energetických a klimatických plánů všech členských států, tak aby jejich souhrn přinesl něco, co uspokojí nás všechny. Naplnění těchto ambicí jistě si bude vyžadovat velké investice. Zatím se díváme pouze na průměry těch investicí, ale musíme se podívat na to, které země by mohly přispívat na jakou část eh, těchto cílů. Určitě se bude taky lišit rychlost, jak se tohle bude prosazovat. Určitě budou země, kde, které dosáhnou klimatické neutrality dříve. Potom budou země, které třeba z ekonomických důvodů, ale i historických důvodů ehm, se tedy touto cestou budou ubírat déle. Ale přeci jenom musíme směřovat k tomu, abychom dosáhli klimatické neutrality na evropské úrovni, na úrovni EU, ačkoliv tedy bereme v potaz e, růz, odlišnosti v členských zemích. Rok 2019 e, bude i nadále e, velmi důležitým rokem pro Evropskou unii, abychom se zamýšleli nad svojí budoucností a polské předsednictví COP24 bude tedy také připravovat aktivně summit, který proběhne v září v New Yorku, kde se bude hovořit o celkových globálních cílech a my tedy jako Evropa budeme muset postupovat paralelně. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Kutiko. A nyní eh, další řečník je Marko Mensing, zástupce eh, Evropského chemického průmyslu. Je také členem eh, Aspire inovativních procesových průmyslů. Takže, pane Mensing, máte slovo. Chairman, thank you for... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za příležitost pohovořit jménem průmyslu zde dnes v Evropském parlamentu. Já zastupuji CEFIC, tedy nejenom tedy CEFIC, ale i Spire, což, Aspire, což je partnerství mezi veřejným soukromým sektorem podle Horizontu 2020, které zastupuje několik sektorů, včetně tedy cementář, výroby cementu, betonu, vodohospodářství a tak dále, takže eh, nejenom chemický průmysl. My aktivně přispíváme eh, do činnosti komise, která připravuje strategii i pracujeme na eh, průmyslu bez uhlíku, spolupracujeme s Bruselskou univerzitou na tomto a samozřejmě, jak i vidíte, hodně této práce Eh, je reflektováno v je reflektováno v materiálech komise, včetně jeho sdělení. Děkuji, děkujeme především DG Grow, které nám umožňuje se zapojovat na činnosti eh, pracovní skupiny na vysoké úrovni. Nám jde o to si udělat takovou vizi a co se od nás tedy očekává. Takže já si dovolím zmínit několik témat co potřebujeme, je směsice eh, mm, eh, takových tedy eh, průlomových technologií. Hlavní roli budou hra, hrát vodík, zachycování uhlíku, biomasa, elektrifikace, účinnost a v podstatě potom zachycování těch emisí, které budou nutné. Takže oběhové hospodářství se bude muset smísit s nízkou uhlíkovou ekonomikou a je třeba, aby politika oběhového hospodářství nám přinesla různé řešení, jak je reflektováno ve scénářích komise, především chemi- recyklace chemikálí, tam bude hrát významnou roli chemický průmysl trvá nám asi 10, budeme mít asi 10 let, takže příští 10 let to je rozhodující dekáda a je třeba to udělat do 10 let. To znamená vlastně první komerční projekty již budou muset začít fungovat, protože ono to trvá 20 let, než se to potom rozšíří do zbytku průmyslu, takovéto projekty. A než tedy celý průmysl to bude moci převzít tyto změny poptávka po elektřině a především obnovitelných zdrojích bude masivní a mm, mm, to je to, co nám leží na srdci. Tady potřebujeme vaši podporu, to znamená, zde existuje takový trochu rozdíl mezi čísly komise a našimi čísly, ale v podstatě eh, eh, jsou zhruba podobné, takže zde se nám ukazuje, jaká bude potřeba po chemikáliích, eh, tedy asi než eh, budeme eh, potřebovat 40krát více, než je spotřeba elektřiny Německa, abychom mohli elektrifikovat eh, celý ocelářský sektor například. A to bude platit pro ostatní sektory. Ale navíc ještě třeba mít ceny elektřiny na úrovni, kterou potřebujeme. To znamená třeba přejít na elektrifikaci a na technologie jako vodík. Takže my chápeme ty cíle, my jsme identifikovali technologie, viděli jsme pilotní projekty, které máme, ale není nám jasné, jak ty investice dostaneme tedy do Evropy a e, potom, e, jak ty inovace, e, pokud se tady vyvinou, potom budeme moci rozšířit. To má velkou globální dimenzi, takže když my budeme dekarbonizovat průmysl, tak je třeba si říci, co uděláme s dovozem a abychom zachovali si i eh, naši pozici na světových trzích. Jeden nástroj, který máme a který podle mě má přidanou hodnotu, je integrace sektorů. Vidíme, že například eh, uhlík z z sektoru oceli může se přesunout do chemického a naopak zase hm, například eh, ten vodíkový mix může přejít na etanol. A zde je třeba, aby komise se tomu více věnovala. Jak to bude tedy s produktovody, s propojením, se sítěmi v průmyslu, protože podle mě tady je třeba významně investovat. Máme zde fond pro inovace ETS a možná ten budoucí Junckerův fond, strukturální fondy a další regionální fondy budou muset být všechny využívány v kombinaci. A co chce průmysl? To není nějaká jedna po, jednotná politika, ale to je takový master plan, takový globální plán pro transformaci průmyslu. A zde i, zde i parlament eh, tomu věnuje svoje usnesení. Jde o to eh, přesunout se od eh, za, zaměření na energetiku pouze ETS a podobně na celý průmysl, který také se musí transformovat. Zde Komise nám říká, že nikdy nebudeme mít skutečnou průmyslovou politiku, než eh, budeme mít, eh, než než tedy eh, eh, bude komise tedy eh, reflektovat zprávy z, z průmyslu, protože a než bude reflektovat to, co dělají jinde, v jiných kontinentech, takže musí to skombinovat všechno do jednoho mm, globálního plánu. A dovozy. Tím je třeba se zabývat místo našeho průmyslu globálně, a to především později při tom zpracování. A potom, jak je to s innovation leakage, to znamená, často se tady sice vymyslí něco, nějaký vynález, ale pak se mm, to převede jinam, kde se začnou provádět testy a eh, první pilotní projekty. Takže zde my bychom rádi, abyste v tom usnesení hovořili a zmínili inovace v oblasti nízkouhlíkových eh, průmyslových sektorů. To mm, by mohlo být eh, prováděno pod záštitou Aspire nebo dalších tedy projektů, tak je třeba, abyste eh, vytvořili tedy masterplan, který musí připravit ta skupina na vysoké úrovni, ale nejenom to, je třeba, aby se tomu intenzivněji věnovala komise sama Dále i mm, je třeba, aby se investovalo více v Evropě. A jak jsme na tom? Můj průmysl tedy eh, a mm, ten, eh, ty špičkové firmy, tak ty mají zájem tedy, protože jde o jejich přežití, jsou tedy připraveny experimentovat s technologiemi zde v Evropě. A je třeba, aby to ale bylo atraktivní, aby to skutečně eh, bylo zachováno v Evropě a nepřenosilo, se to jinam. A proto eh, je třeba, abychom především pracovali na oběhovém zíření, na no, oběhovém hospodářství například. Eh, bude to znamenat změny, pokud je o odpadové hospodářství, abychom z odpadu získávali Eh, materiály, zdroje, které jsou tak nezbytné pro chemický průmysl i ocářský průmysl a dále. Je třeba mít dostatečné fondy, abychom eh, mohli eh, začít s těmi pilotními projekty zde v Evropě, abychom měli argumenty. My budeme spolupracovat s komisí, s parlamentem, abychom se podíleli na tomto přechodu, na této transformaci, ale chceme, aby vše se dělalo v Evropě, aby se investovalo zde do materiálu, zde v Evropě, aby se zachovala zde pracovní místa a aby se toto, třeba i ty materiály nedovážely odinut. Zhruba e, řečeno, takže Technologie máme, data máme, podklady máme. Co potřebujeme je konstruktivní přístup a e, uvidíme, jak to bude v příští dekádě s příští komisí, protože komise musí zajistit, aby tyto investice zůstaly v Evropě. Děkuji. Děkuji. A poslední řečník v prvním panelu je pan Benjamin Denis, který je poradcem pro energetiku a změnu klimatu v Evropské odborové konfederaci. Máte slovo, EOK. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně, a dobré odpoledne vám všem. Jako organizace odborových svazů, která zastupuje 90 národních konfederací eh, odborových svazů, z mnoha evropských zemí, široký rozsah sektor odvětví, tak skutečně vítáme tuto dlouhodobou strategii, ten dokument předložený komisí. Nejprve protože věříme tomu, že tento dokument mm, bude lépe slaďovat ambice EU s těmi cíly dosažení eh, pařížských cílů po dlouhé a demokratické diskusi s našimi členy, tak jsme oficiálně schválili jakožto hlavní cíle pro Evropskou unii potřebu dosáhnout nula čistých emisí do roku 2050. Jak si asi dokážete představit v organizaci, která představuje zástupce ze všech členských států v Evropě, ze všech odvětví. Je to velká výzva ale i přes různé názory, které mohou, které existují, tedy je tady ten, to uvědomění si naléhavé situace, a že opravdu potřebujeme naléhavě akce směřující k transformaci. To mě tedy vede k prvnímu, k první výhradě, kterou můžeme mít k této dlouhodobé strategii, tak jak ji zveřejnila komise. Pokud cíl této dlouhodobé strategie je inspirovat a řídit akce činností, tak nechápeme, proč ze, za, ze začátku je tam se tam uvádí, že of the, the, the calculations might jak ty výpočty dokazují. Nechceme znovu otevírat diskusy ohledně cílu do roku 2030. To, že víme, že nástroje současné politiky nedokážou dosáhnout toho, aby to bylo sladěno s cíly pařížské dohody, proč vůbec tyto cíle máme jakožto odbory, nechceme pra- zůstávat někde na půli cesty. Potřebujeme eh, začít s tou transformací hned, to potřebují evropští občané. To je to, co lidé v, celou, v celé Evropě, běžní občané očekávají a potřebují. Také potřebujeme tu dlouhodobou strategii, protože poskytuje daleko lepší uznání a analýzu sociální dimenze de- procesu dekarbonizace. Když se uka- ukazuje ten potenciál pracovních míst přechodu k nízkouhlíkové ekonomice v oborech, jako je stavebnictví, zelená, míst, zelená pracovní místa, energetika, tak je zde identifikována celá řada závažných a konkrétních výzev co se týká zam, rušení pracovních míst v odvětvích, kde bude těžší přejít k nízkouhlíkové ekonomice. A také to ukazuje, jak tyto výzvy a náklady tedy jsou rozděleny mezi regiony a členské státy. My skutečně vítáme tuto skutečnost a považujeme to za velký pokrok, kterého bylo dosaženo v té cestovní mapě k cílům roku 2050. Také vítáme konkrétní, konkrétní iniciativy jako platformu pro přechod. A další důvod, proč vítáme tento dokument o dlouhodobé strategii, je ta skutečnost, že tato strategie obsahuje určité politiky nízkouhlíkové ekonomiky, i když zůstává otevřený hodně otázek, ale jsme ještě daleko od toho čistě defenzívního postupu před mnoha lety, který byl založený hlavně na velmi úzké a krátkodobé definici konkurenceschopnosti. Nyní zde máme ofenzivní nástroje inovat, směřující k inovat, investicím. A jak jsem již řekl, je zde ještě několik otázek, které mm, bychom rádi položili, určité obavy, které máme. První souvisí s, s nízkouhlíkovými technologiemi. V té cestovní mapě je uvedeno, že pokud Evropská unie chce být uhlíkově neutrální do roku 2050, tak to bude vyžadovat rychle přijmout určité nízkouhlíkové technologie, zejména pro dekarbonizaci těch odvětví, kde skutečně potřebujeme takovéto inovativní technologie. To není nic nového. Víme už nejméně 10 let, že je potřeba celá řada nových technologií. Když si vezmeme příklad CCS, tak již před deseti lety komise už identifikovala uh, celou řadu zásadních technologií pro dekarbonizaci evropské ekonomiky. Více než za deset let není eh, žádná technologie CCS, která by byla skutečně operativní v Evropské unii, takže my bychom se rádi zeptali, proč proč dochází k tomuto spoždění v mm, implementování těchto technologií a co vidíme v tom dokumentu komise Vidíme, co se udělalo za posledních deset let, což by, co by mělo zajistit um, také, měly by být také zajištěny roz, rozpočet a finanční zdroje pro inovace, ale myslíme si, že je zde určit, jsou zde určité diskrepance mezi tou naléhavostí, kde je uvedeno, že máme dvě, 20-30 let pro plnou dekarbonizaci ekonomiky, ale potom jsou zde kapitoly věnované průmyslovým inovacím, které nadále říkají, budeme se snažit stimulovat inovace prostřednictvím různých programů financování. Nemyslíme si, že tato nejistota je kompatibilní s tou naléhavostí, která je popsána v první části dokumentu. Zde také potřebujeme transformativní, inovativní politiku, která zajistí, že ty potřebné technologie pro dekarbonizaci Evro- ekonomiky EU budou včas implementovány a operativní a není naše role, abychom řekli, která ta technologie je nejlepší k tomu, ale je důležité, aby tyto technologie byly skutečně používány. A zde bychom možná rádi otevřeli určité otázky, které se neuvádějí v tom dokumentu dosud, jako státní pomoci, kon- konkurence, ta skutečnost, že EU bude bude rozvíjet určité programy pro soukromé investice, jakým způsobem to tedy bude kompatibilní s vytvářením pracovních míst. Tyto finanční programy by mohly být spíše vhodnější pro globální z velké společnosti, které by měly z prostředků EU rozvíjet svůj výzkum a vývoj ale to potřebujeme, aby se to dělo tam, kde je potřeba, aby ten trh více rostl. E, také je zde boj proti energetické chudobě. Jak možná víte, máme zde e, energetická chudoba je pro nás velká obava. Asi 10 domácností Evropské unie nemohou vhodně náležitě vytápět své domovy. Toto je opravdu velká obava. To není řešeno v té strategii. Je to tam řečeno, zaznělo to tam. Sociální témata musí být řešena pomocí systému sociální ochrany a blahobytu, ale to je takové příliš obecné. Proč? Protože za prvé jsme už mnoho, po mnoho let vidíme, že cena elektřiny včetně poplatku a daní, kterou platí lidé domácnosti, stoupá. Když to srovnáme, tento trend s, s tendencemi v, v oblasti příjmů, tak vidíme, že ta křivka se nevyvíjí stejným způsobem, že to tedy nekoresponduje. Také v, roce, v listopadu 2018 bylo zveřejněno, že stávající politiky EU v oblasti energetiky v jednotlivých členských státech a v EU vedly k určitým dopadům v oblasti distribuce, které mají vlivy zejména na nízkopříjmové obč, občany a domácnosti. A když tedy čteme tu strategii, tak si uvědomujeme, že potřebujeme masivní investice do dekorbanizace a nízkouhlíkové ekonomiky. Je to tam řečeno například v tom scénáři, že bychom měli ze šestinásobit kapacitu skladování eh, uhlíku v EU ale není tam žádná odpověď, jaké náklady s tím budou souviset a jak se tyto náklady budou jaksi rozdělovat eh, v ekonomice mezi soukromý sektor a domácnosti, občany. A toto je tedy ta hlavní věc pro nás, nejen ve Francii, v Belgii, ale i v jiných členských státech energetická chudoba je opravdu velmi konkrétní obava a je naprosto zásadní, aby tato témata se řešila v rámci té dlouhodobé strategie. A znovu, otázka, jak se sdílí zisky a náklady ve společnosti, to by nemělo nějak oslabit ty výzvy nebo rozředit tu, ten cíl dekarbonizace. To je skutečně naléhavé. Nicméně si myslím, že když se zaměříme na, tato, na tyto aspekty, tak to by nám nemělo zpomalit dekarbonizaci. Naopak, podaří se nám tím vyřešit základní eh, sociální problémy a sociální odpor. Takže toto by se mělo zapracovat do té politiky pro plnění pařížských cílů a velmi se těšíme na pokračování tohoto rozhovoru, jak pokračovat v implementaci této strategie v souladu s ekonomickým, tak aby tam byly zapojeny i sociální otázky. Děkuji. Děkuji za vaše slova, také jménem mm, odborů. A nyní nás čekají otázky kolegů, kteří už se zaregistrovali. Nejprve bych předala slovo panu komisaři, aby okomentoval to, co zaznělo na tomto panelu, protože bude muset odejít. Jenom velmi stručně. Já se zabývám klimatickou politikou už řadu let. Lidé hovoří eh, často o tom, že je potřeba navýšit eh, cíle, ale to, je, to nedává smysl. Můžeme také porovnat země, které mají e, nějaké konkrétní plány, aby se naplnila nějaká strategie a státy, které mají pouze tu samotnou strategii. Bez politiky to e, nikam nedotáhneme. V Evropské unii máme cíle a veškeré politiky, které jsou potřebné pro dosažení těchto cílů. A díky ambicím parlamentům dosahujeme snižování eh, emisí, protože postupujeme velmi ambiciozně. Takže cíle nestačí, musíme si stanovit konkrétní politiky pro dosažení těchto cílů. Často je to velmi náročné a eh, ta, to provádění je těžké. ty emise třeba eh, za posledních 15 let před rokem 2017 se snížily o 22%, to je 0,8% za rok. My teď potřebujeme eh, zdvojnásobit tohleto rychlost, dostat se na 1,76% za rok. Ale jsou země, které si neplní své cíle. Takže ano, můžeme si stanovit nějaké procento, nějaká čísla, ale musíme zajistit, musíme nějakým způsobem eh, dosáhnout toho, aby ty eh, cíle byly implementovány, aby ty strategie byly eh, prováděny. Mě dělá starosti, Eh, mnohem více tedy eh, to naplňování těch strategií, než stanovování si nějakých konkrétních čísel. Samozřejmě, pokud naplňujeme tu strategii, tak eh, to otevírá cestu ambicioznějšímu přístupu. Chceme dosáhnout klimatické neutrality. Máme proto tak jasné důvody. V tržním nastavení se snažíme zbavit regulovaných cen. Necháváme to pouze mm, v, pro domácnosti v výjimečných okolnostech. S regulovanými cenami nemáme hospodářskou soutěž. A ty regulované ceny často nejsou nastaveny pro ty, které, kteří je potřebují. Často hovoříme o tom, že je potřeba řešit problém energetické chudoby, mm, sociálního vyloučení, že potřebujeme tedy eh, energetické účinné budovy, eh, tak aby eh, lidé vlastně tedy netrpěli energetickou chudobou. Naplnění těchto cílů by bylo mnohem lepší. A ještě na závěr chci říci, že mm, tohleto téma eh, by se mělo stát hlavním tématem v Evropě. Všechny politické strany by měly dát tohleto téma na stůl, měly by se k tomu nějakým způsobem vyjádřit. Já si tedy myslím, že je to skutečný problém. Lidé je taky považují za skutečný problém klimatické změny a proto je potřeba se tomu věnovat i v evropských volbách. Mhm, děkuji. Kolega Líze. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Pane komisaři, děkuji panelistům. Já také vítám dokument komise ačkoliv je to velmi těžké a ambiciozní. Tady nehovoříme o uhlíkové neutralitě, ale o klimatické neutralitě. Eh, komise hovoří o tom, že z toho získáme milion pracovních příležitostí, protože to povede k dodatečnému růstu. Pan komisař odešel, ale určitě věřím, že někdo z komise zde zůstal. Máme zde také panelisty. Takže ptám se, tohle to je nespochybnitelné číslo? Z jakých výpočtů vzešlo? Milion nových pracovních příležitostí. Co si o to myslí experti? Děkuji. Je zde generální ředitel za komisi. Ehm, mohu vás pozvat sem k nám. Tak nyní pan Blanco López, prosím. <coughs> Muchas gracias. Eh. Děkuji. Dobře. Myslím si, že objektivně řečeno, komise, Evropský parlament eh, v tomto funkčním období, které končí, eh, tak udělal to, co měl. A eh, to znamená, splnil své závazky, ambiciozní cíle, které jsou v souladu s naším cílem boje proti změnám klimatu. A tudíž mě se zdá velice patřičné, že se chováme nekonformně, protože vidíme, jaké ty výzvy budou ještě více do budoucna. Mm, zde boj proti změnám klimatu musí být konstantní, než splníme ten cíl, to znamená, že ekonomika bude zcela bez uhlíku a bude zcela neutrální uhlíkově, tak jak řekl pan komisař. Jenom dovolte dvě poznámky. Za prvé, je pravda, že když jsme odsouhlasili směrnici o obnovitelných strojích, tak já jako zpravodaj a vlastně všichni kolegové, eh, kteří mě pomáhali v tomto úkolu, tak my jsme se snažili ukázat, že cíl na rok 2030 je minimální cíl a proto jsme i řekli, že je třeba toto revidovat eh, a to v roce 2023. Takže první úvaha. Můžeme jít vpřed, dopředu, dále, a pravděpodobně asi i přes to všechno, co právě řekl zástupce odboru, tak asi eh, tedy ty eh, vývoj těch nákladů nám eh, umožní, abychom šli touto cestou. To znamená, šli vpřed a snažili se snižovat náklady na ty obnovitelné zdroje. A všechna naše práce Eh, jasně nám ukázala, jaká je priorita. A to znamená boj i eh, s chudobou, energetickou chudobou. To je zásadní problém. A jde o to, aby tato eh, Evropa bez emisí uhlíku, tak aby neskončila tak, že tady budou sociálně vyloučení občané, aby ten cíl, mm, který sice bychom splnili, by neznamenal, že bychom diskriminovali určitou část populace. Děkuji, pan Leinen. Yeah, first of all, congratulations. Uh, Děkuji. Gratuluji panu Kortekovi k úspěchu v Katovicích. Já jsem na začátku nevěřil, že vůbec bude možné dosáhnout takového výsledku. dlouhodobá strategie musí být eh, uplatnitelná na celém světě, nejenom tady v Evropě. A mm, dokument Katovic už k tomu tedy předkládá eh, jakousi cestovní mapu, ale možná nás čeká také nějaký přeskum toho, jak se eh, jak úspěšná je tahle ta strategie. Také jsme si vyslechli zástupce průmyslu, to znělo poměrně konstruktivně, ale já eh, často jsem v kontaktu s Číňany, když se podívám, eh, jaká je strategie Číny do roku 2025. Oni mají jasnou průmyslovou strategii, takže mě by, eh, já si myslím, že bychom potřebovali Evropu 2030. My potřebujeme nové technologie, mm, ocel, chemie, další. Číňané už teď eh, vyrábí nejrůznější baterie a podobně. My si musíme eh, ponechat aspoň nějaké technologie, protože jinak budeme všechno dovážet a eh, Řeknete, že to možné pouze pokud DG obchod a hospodářská soutěž budou pod DG klima a pokud tam má spadat tedy i DG pro průmysl, tak e, dobře, možná by se k tomu mohla vyjádřit komise, jak můžeme tuhle politiku změnit. Potřebujeme průmyslovou politiku, pokud e, chceme postoupit ku předu. Když se podíváme na všechny e, protesty, které už nyní vidíme v ulicích, tak odbory dělají dobře, že předkládají nějakou strategii pro Eh, jakýsi férový přístup vůči chudým, protože ve finále eh, chudí lidé na tohle doplatí. A pokud nechceme, aby se nám rozpadly naše společnosti, tak potřebujeme tedy nějakou doplňující strategii. No to je určitě úkol eh, členských států, ale ve finále by to měla nějak koordinovat i komise. Hmm. Věřím, že nám pomůže taky. Eh, taxonomie to znamená nový způsob eh, financování a získávání peněz do toho systému. Děkuji. Pan Gerbrandy, prosím. Děkuji. I já jsem velmi spokojen s tím dokumentem dlouhodobé strategie, který předložila komise. Myslím si, že přidaná hodnota toho, eh, když víme, kde se chceme, kam se chceme dostat v roce 2015, je, že si můžeme vypočítat zpětně, eh, co potřebujeme udělat pro to, abychom se tam dostali. Když se ale tedy vrátíme zpět do roku 2019, tak vidíte, jak je to těžké v roce 2017 se e, emise CO2 v EU zvýšily. Zatím nemáme údaje pro rok 2018, ale hodně by mě překvapilo, pokud by se to hodně snížilo. v Německu vyhlásili takzvaný Call Ausstieg, to znamená konec um, spalování uhlí a vidíte, jak je, jak je čeká řada těžkých rozhodnutí. A v mé vlastní zemi, v Nizozemsku, vidím, jak je těžké prosazování klimatické politiky ve chvíli, kdy se to začne prosazovat konkrétními opatřeními. A když víte tedy, kdo za co zaplatí. Já jsem si vyslechl všechny panelisty. Vyslechl jsem si komise, komise, která hovořila o tom, že eh, vyšší cíle si vyžadují nové politiky. Pan Mencing hovořil o velkých investicích do budoucí infrastruktury. Pan Denis hovořil o inovacích, které hodně potřebujeme. Zároveň, eh, když se podíváme na finanční stránku, na víceletý finanční rámec v EU, tak to máme do roku 2027 a rozhodujeme o tom letos. Takže pro následujících deset let v podstatě rozhodujeme, jak vynaložíme těn, tenhle ten, tisíc miliard euro. Já jsem položil otázku i na plenárním zasedání a řekl jsem, neměli bychom se znovu podívat na návrhy víceletého finančního rámce, s tou dlouhodobou klimatickou strategií, kterou nyní máme k dispozici, abychom se podívali, zda ten navrhovaný rámec je takzvaně climate proof, to znamená, zda tedy započítává všechny ty klimatické eh, investice? To je vlastně i otázka na komisi. Děkuji. paní, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ráda, že máme tuto dlouhodobou strategii, protože jako spolupra... spoluspravodajka na energe... přes energetiku, tak my jsme se s kolegy snažili mít ambiciozní cíle, pokud je obnovitelné zdroje a e, účinnost energetickou, ale teď jde o to, jak to řídit, jaký má být ten manažerský plán, jak e, budou členské státy předkládat své transparentní plány, tak aby skutečně ty cíle byly plněny. Kromě toho ale, jednak, že si říkáme, my jsme nemohli být ambicioznější na úrovni EU eh, na rok 2030. My jsme si stanovili 40%, a kdybychom splnili 32% u obnovitelných strojích a u činnosti, tak by to mělo být 45% a potom až 60% na úrovni EU. A já bych chtěla říct si, tady jsou tři klíčová slova. Odpovědnost, ambice a koherentnost. Odpovědnost, když se podíváte na množství těch mladých lidí v, v ulicích ve všech státech Evropy, kteří se snaží zachránit klima. My jsme odpovědní, eh, třeba Greta Konberg, ti mladí lidé, eh, tak eh, se snaží mobilizovat ostatní mladé lidi a říkat, když je to přece naše budoucnost a je to naše odpovědnost také přece, aby klima se stalo naším hlavním cílem. A kromě ambicí v EU, tak bychom měli <clears throat> být více pádnější, důraznější. A my se budeme snažit o to, abychom měli ambicioznější a investiční plány. Vy hovoříte o inovacích, ale skutečně eh, ten deficit, 3% deficit, vidíte, eh, to je třeba eh, trochu mm, eh, jít za rámec, těch, eh, protože podívat se na celou tu infrastrukturu, která se týká klimatu a z politického pohledu, když jsme pro volný obchod mezi zeměmi, no tak zvýšíme dopravu, mobilitu, do, vývoz, dovoz a vlastně my chceme, aby zpět se dostal průmysl do EU, ale také je třeba si položit otázku, jak to je s naší liberální kulturou, to znamená zvýšit zvýšit mobilitu, cesty, tak to znamená více, více emisí. A je třeba, abychom byli koherentní, systematičtí, aby ten rozpočet také kopíroval ty naše ambice v klimatu. A pokud bychom neinvestovali do energetiky, je to špatně. Pokud bychom neinvestovali do energetické chudoby, tak by to bylo špatné. A například my zde máme zemědělskou politiku, ale eh, tou naší politikou nevyřešíme problém metanu například a potom průmysl u průmyslu. Tady je třeba, abychom měli nulové emise z motorových vozidel, pokud je o CO2. A to je všechno přece možné, takže naše politiky by všechny měly být eh, mm, koherentní, do sebe zapadat. Tady nejde jenom o budoucnost eh, lidstva, ale vůbec o budoucnost Evropy. Děkuji. Máme jenom minutu. By, asi ten čas nesledujete jako já, ale skutečně ano, jenom minutu. Takže prosím, k věci tady jde o otázky přece na panelisty, ne o vaše připomínky. O té rezoluci budeme diskutovat potom, takže prosím, teď jde o otázky na panelisty. Paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku bych chtěla říci, že podle mě mm, ta strategie komise vypadá pozitivně, i e, ten cíl e, nulových emisí. Ale pokud skutečně se k tomu chceme dostat, tak občané musí se s tím stotožnit. Musíme být důraznější v oblasti energetiky, financí, e, dopravy a sociální spravedlnosti. To je strašně důležité. A poněvadž tady máme komisi a pan komisař nám řekl, že ukládání a uhlíku je nezbytná věc, takže ale zatím CCS se nevyvíjí tak, jak by mělo, tak rychle, jak by mělo. A jak tedy komise vidí tyto technologie, že jak tedy tyto technologie skutečně začnou se používat do budoucna, aby to mělo kýžený dopad? A na pana Kurteka. Takže KOP, jako předseda KOPu, tak víte, že různé státy mají různé politiky, pokud jde o změnu klimatu a pokud jde o ty různé tedy kličky v národních legislativách. A já se ptám, jak vy tedy chcete eh, dát dohromady ty pokrokové členské státy. Ty potřebujeme, pokud to chceme implementovat a pokud chceme ak- mít akce chceme být akceschopní. A potom, jak tedy zintenzivnit úsilí členských států, aby zde existovalo skutečné partnerství se soukromým sektorem a s občanskou společností. A nakonec Evropský parlament eh, mnohokrát eh, zdůrazňoval význam eh, toho fondu pro spravedlivou transformaci. To je spíše tedy na, mm, otázka na odbory i průmysl vlastně. Takže je třeba, abychom začali s tou transformací teď, ale v řádném duchu, aby eh, měli podporu. A jak vy se připravujete, aby všichni, eh, kterých se to týká, se zapojili do, tohoto, do této transformace, to znamená nejenom průmysl, ale i pracující. To byla téměř filozofická otázka od paní Dali. Já doufám, že eh, mm, odpovědi budou stručné i na toto. Pan Eckhout, něco nového? I will not disappoint you. I have Vás nesklamu. Já mám tři konkrétní otázky na pana Petričone, na pana Kučku a na pana Mencinga také. První na komisi pan, pan Petričone, my jsme o tom diskutovali už mnohokrát, minus 40%, to je výborné pro účely pařížské dohody, my s tím nesouhlasíme, jak víte, ale mám jednu otázku. Vysvětlete mi trochu to vaše modelování. V roce 2011 komise řekla, že mm, abychom se dostali na těch minus 40% v roce 2050, a, mm, takže Eh, takže 2030 eh, to je tedy ten bod, kdy to bude eh, mm, cenově nebo tedy nákladově efektivní. Takže tady možná, ale by to mohlo, teď to vypadá, že to půjde rychleji možná. A, mm, takže mm, co si o tom myslíte, komise? Takže můj závěr je, že bychom měli jít cestou ambicioznějších cílů než minus 40. To bylo přijato vlastně v roce 2011 před Paříží. Jaké je to s tím vaším modelováním, že skutečně to bude eh, nákladově efektivní a že splníme naše cíle? A ta pana Kočku v září, až budeme jednat s generálním tajemníkem OSN, tak co mu řekneme, protože on chce, abychom byli ambicioznější, co mu Evropa řekne. Máme krásnou cestovní mapu, o které se mm, bude diskutovat 9. května, takže myslíte si, že to potěší generálního tajemníka OSN na pana Mencinga? Já jsem vás slyšel já jsem slyšel o vašich plánech v průmyslu. Ano, my s tím víceméně souhlasíme, to se musí stát, ale vy chcete, aby existoval regulatorní rámec, více peněz pro inovace a tak dále, takže průmysl toho chce hodně, ale co chce? Chce peníze hlavně. A takže já se vás ptám, co nám za to dáte? To znamená, souhlasíte s tím, že potřebujeme vyšší ceny za uhlík, za CO2, aby to bylo spravedlivé, anebo to zase nakonec zaplatí ve finále občané? A nebo myslíte si, že by bylo správné, aby se ty náklady rozdělily spravedlivě? A e, ano, já chci od vás slyšet, abyste řekli, my zaplatíme vyšší cenu za uhlík. To chceme od vás slyšet, buď nebo. Vy prostě nemůžete jenom chtít a nic za to nedávat, pane Mensingu. Já, to bylo trochu možná něco jiného než obvykle, paní předsedkyně. Ne, nové ne, ale hm, dokonce jste dodržel i čas. No, no, samozřejmě to nešlo oboje, abych ještě řekl něco nového a ještě dodržel čas, to už by bylo moc. Ano, dobře. Je třeba, abyste si něco nechal taky do kampaně, ty volby vás čekají určitě a e, takže je třeba si ponechat i tato, tyto argumenty pro občany do kampaně. A aby občané viděli, jak naše myšlenky jsou atraktivní. Paní Guteland, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panelu jako spoluspravodajka k LTS za SAD, tak já vám děkuji za tuto diskuzi a také bych chtěla i Eh, říci na adresu komise, že máme zde řadu dobrých návrhů obsažených v této strategii, ale chci říci komisi toto. Já jsem kritická vůči tomu, že vy prostě neplníte cíle 2030 a to je špatně. Já bych ráda slyšela, proč komise váha Mm, s touto věcí. Já myslím, že by to bylo potom předvídatelnější pro průmysl, kdybychom ukázali, mm, že máme cestu a mm, já vím, že když tady bude pořád e, ten zkus, tak to bude těžké pro průmysl v Evropě. A vím, že vlastně komise je proti. Vy se bojíte rady. V tom je problém. A vy eh, nechcete zvyšovat ambiciozní cíle, nechcete, aby byly více ambiciozní, vy se bojíte na rok 2030 a je třeba ale, abyste se chovali jak, korektně. A chci poděkovat panu Kurtikovi za vynikající COP24, vynikajícím způsobem zorganizováno, hrál se tam významnou roli a i rulebook je vynikající, ale do budoucna je důležité, abychom byli ambiciozní, takže bych ráda slyšela vaše názory na, na to, jak my budeme moci vyvíjen, vyvinout větší tlak na to, aby ty cíle se staly ambicioznější. Paní Metz. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci. Ano, skutečně jde o to mít strategický plán, dlouhodobý plán, to je dobrá věc, budu stručná trochu naženu čas, eh, a, a i když kolegové eh, řekli správné věci, ale dlouho. Takže máme zde osm scénářů, které prezentovala komise, ale všechny obsahují jádro, alespoň 10% z jádra. Ani jeden scénář, který by byl 100% z obnovitelných zdrojů. Žádná varianta bez jádra, takže žádná analýza bez jádra. A já si myslím, že to je velká chyba vlastně vůbec nemít žádnou variantu bez jádra. Proč tomu tak je? Já myslím, že alespoň jedna ta varianta by tam měla být bez energie z jádra se všemi těmi důsledky, které jádro má. Já myslím, že to tady nemusím rozvádět. To je moje jediná zásadní otázka. Děkuji. Paní Mec, vy jste byla skutečně velice stručná. A poslední eh, řečník, pan Nens. Děkuji stručně za prvé. Chci říct si komisi, že to je správný přístup. A Eh, možná někteří se zapojí do voleb, někteří ne v květnu. Tak, ale problém, který mě zaráží, je ta vnitrostátní diskuze, politická diskuze, která nás čeká v členských státech. A proč by se to mělo lišit od diskuze dnes tady? Pane Kutikan, já skutečně na mě udělal velký dojem eh, návštěva v Sejmu ve Varšavě ale trochu jsem byl překvapen tou retorikou, uhlí nám nikdy nevezmete a podobně. Takže já se omluvám. Já tady jsem si vybral Polsko, ale ono by to asi zaznělo i v jiných státech. Takže jak to překonat, eh, tu propast, aby občané eh, nás podpořili v tom? Protože to je zásadní, to musíme uznat, že Máme zde populisty, kteří chtějí eh, zneužít strach lidí, že to bude znamenat spoustu peněz, všechno, že to, že to bude hodně stát a podobně. Takže my tady potřebujeme politickou podporu. Nějakou radu pro nás máte, tedy eh, to určitě ti, kteří půjdou do voleb, by velice ocenili. Děkuji, děkuji vám všem. No dobře. Takže, milí hosté, spousta otázek, některé z nich skutečně složité. A takže ještě nás čeká další panel, takže prosím, buďte struční. A, takže snažte se to schrnout v pár slovech. Reagujte stručně a komisi si necháme na konec. Takže prosím, maximálně pět minut pan Kutika jako první. Ha! What a very complicated uh, task that you have. To je velice zajímavá diskuse. Děkuji za všechny vaše otázky a rád bych eh, zejména to, o čem hovořil pan Eight Count, zda je to nové, nebo tedy přesně včas a já si myslím, že je to také otázka pro naši klimatickou politiku. Pokud chce být nová, tak potřebuje víc času. Pokud chceme být eh, rychlý, tak se musíme držet té staré politiky. Takže v tomto ohledu by bylo dosti komplikované mm, získat nějaké nové odpovědi, které by skutečně mohly být legitimně dany, pokud si nedáme čas na úvahy o tom, jak daleko můžeme jít a jak daleko naše společnosti jsou, daleko, jsou ochotny jít. A zaznělo to zde Děkuji paní Rivazi, že se zmínila o té odpovědnosti, konsistentnosti, která zdůrazňovala tuto odpovědnost a já si myslím, že je to zcela správné. A pozoruji možná na ulicích v západní Evropě, trošku méně v východní Evropě, že, že tam máme obě, obě věci. Lidé, máme tam ty žluté vesty tedy, a potom opak, jak tedy vlastně bojí tyto různé eh, politické perspektivy pro budoucnost naší průmyslové, sociální, klimatické politiky, tak to je výzva, které čelíte vy mm, z hlediska letošních voleb do Evropského parlamentu. A určitě to bude velice složitý úkol na vyřešení. A hodně z vás, za to vám děkuji. Pan Líze například, pan Leinen, pan Blanco López, paní Dali také. Jste se zmínili o nezbytnosti zohlednit tu spravedlivou tranzici, ten spravedlivý přechod. A já si myslím, že čemu čelíme je nejen dopad toho, jak budeme schopni například v průmyslových regionech toto řešit. To je příklad Slezska například, to je průmyslový region a tam vlastně musíme pomoci lidem, aby se jaksi posunuli, přešli z jejich průmy- míst, pracovních míst průmyslu dnešních k těm novým pracovním místům budoucnosti. To je jedna část této dimenze spravedlivého přechodu. A druhá část souvisí s průmyslem, s energetikou a tak dále, ale myslím si, že nejdůležitější je otázka, obecné konkurenceschopnosti evropského hospodářství a průmyslu, tedy jaké inovace v té vedoucí k té neutrál, uhlíkově neutrální ekonomice, protože to je cíl, jaké tedy pomohou konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. A v tomto ohledu na tom tedy pracujeme, už hodně se toho stalo, ale máte zcela pravdu, když říkáte, podívejme se na obnovitelné zdroje, pět z šesti největších fotovol, fotovol, producentů, výrobců fotovoltaických panelů je v Číně. Stejně tak větrné, pro větrné elektrárny každý druhý elektromobil je, vyro, je v Číně velké procento elektrobusu také vyrábí v Číně, takže potom musíme přemýšlet o kom- skombinování všech těchto aspektů do jedné konzistentní klimatické politiky, kam zapojíme sociální, průmyslový aspekt a samozřejmě ten aspekt klimatické cílů klimatické politiky. A toto je něco, co si myslím, že musíme předložit, nabídnout našim občanům jakožto vizi budoucí společnosti. Jaká bude tato společnost druhé poloviny 21. století, protože pokud se jaksi zasekneme v té diskusi o nákladech, o e, zvyšujících se cenách nebo fakturách, které tedy lidé budou dostávat za energie, tak potom jak si z, nám jak si uteče ten cíl. Musíme jim předkládat pozitivní vizi společnosti, která bude klimaticky neutrální, ale také jim přinese všechno to, o čem se domnívají, že představuje kvalitu života. Já si myslím, že tato diskuse se musí vést. Není to jednoduchá diskuse samozřejmě, ale domnívám se, že je to nutná diskuse. Spravedlivý přechod se netýká pouze sociální rovnováhy, je to také o průmyslové politice, o té kombinaci. Týká se to také regionální politiky, protože když hovoříme o tom milionu pracovních míst, otázka zní, ano, můžeme diskutovat o těch číslech. Já nejsem samozřejmě v té pozici, abych dokázal to nějak odůvodnit. Komise určitě, když toto číslo navrhla, tak se tím zabývala. Měl by to být eh, milion nových pracovních číst, míst a otáz, otazník je, jak to bude regionálně, jak budou rozděleny, kde budou vytvářena ta pracovní místa a kde budou zanikat pracovní místa paní Dali právě poukázala na, tu spravedl, na ten spravedlivý přechod. Ano, toto musíme mít na zřeteli a musí to obě obojí jít ruku v ruce. Já jsem samozřejmě neodpověděl na všechny otázky, které zde zazněly, protože mm, je to velice ucelená, komplexní diskuse a v neposlední řadě jsem velmi hrdý na výsledek COP24 konference. Byli jsme velmi rádi, že jsme ji mohli hostit v Katovicích a že jsme eh, dosáhli jednomyslného kompromisu na globální úrovni, jaká budou globální pravidla pro naši politiku do budoucnosti. A to vytvoří, vytvořilo rámec pětiletý cyklus, kdy ty otázky, v kterém budou muset být ty otázky pokládány a také odpovědi, nejen pro Evropskou unii, ale pro všechny, pro celý svět. A já si myslím, toto je velice důležitý vstup z Katovic do této diskuse, kterou zde vedeme v Evropské unii. Předsedkyně, děkuji. A nyní pan Mesnik. Děkuji, já budu stručný. Co se týká otázky milionu pracovních míst, já si myslím, že zaznělo zde hodně čísel v posledních letech. Vzali jsme to jaksi jako fakt výchozí co se týká cílu do roku 2030, to je také na naše obava, ta, ten přechod. Made in Europe samozřejmě, to je jedna ze, jeden ze základních cílů, na to se musíme zaměřit. Americký američtí, čínští kolegové mají jiný systém. Má, mám, nemáme vzrůstající počet obyvatel je potřeba invest, rozumně investovat v Evropě. Zde narážím na třetí otázku pana Eichhouta. Samozřejmě budeme masivně investovat, protože maximálně 20 investic státu, 80 ze soukromého sektoru je potřeba investovat do regionu. To je ta ten puzzle, ta, ta skládačka, kterou potřebujeme řešit a za další, když budou všichni elektrifikovat ve stejnou dobu, tak by se zdvojnásobila nebo zmnohonásobila spotřeba energie, což by vedlo ke zvyšování cen pro občany a pro průmysl. Takže otázka, na kterou také potřebujeme odpovědět, v souvislosti s elektrifikací ještě jsme tu skládanku nevyřešili. Máme zde cíle, které už na jejich plnění se pracuje a musí na tom pracovat EU a členské státy společně. A co se týká CCS, to zde také zasnělo, nemyslíme si, já si myslím, že nemůžeme říct, že tato ne, ta či ona technologie je vhodná. Ano, potřebujeme CCS. Vhodná by byla asi řešení blízko Severního moře, kde je vhodné skladování tedy. Musí to být součástí toho mixu, jinak by se nám nepodařilo ty emise odpovídajícím způsobem snižovat. A v neposlední řadě hovoří se o transformaci evropského průmyslu. Když bychom chtěli se zaměřit na ten zcela neutrální uhlíkový eh, uhlíkovou ekonomiku do roku 2050, logika je kombinovat vodík se solárními panely. Logika integrovaného průmyslu je kombinovat odvětví, která nikdy spolu předtím nespolupracovala, takže nepodceňujme tyto výzvy musíme samozřejmě nicméně vynakládat masivní investice a potřebujeme ale vaši podporu. Musí se eh, diskutovat o těch investicích v těch globálních společnostech a eh, máme zde některé odpovědi ještě nemáme, pane Eichhaute, v této chvíli. Ty výzvy jsou obrovské, ale ty investice budou muset pocházet od nás a bude potřeba najít řešení i to, co se importuje do Evropy, musíme v tom globalizovaném světě, v jednotlivých částech světa, aby se to nefragmentovalo ještě více, než to bylo. A te, tuto skládanku se snažíme řešit. Doufáme, že v květnu, v dubnu, v květnu předložíme další část této strategie, kde budeme formulovat ty otázky sami pro sebe. Je potřeba začít ši, průmyslovými pilotními projekty, tak abychom skutečně průmyslovým podnikům ukázali, že to takto jde, že je to reálné. Udělej, pokud bychom neudělali ten první krok, tak se neposuneme ku předu. Děkuji. Uh, eh, Mr. Denny. Pan Denny. Já budu odpovídat ve francouzštině, což je moje mateřština. Takže co se týká pracovních míst, tak my vlastně neprovádíme nějaké ekonomické modely nebo simulace, takže asi těžko odpovím na vaši otázku týkající se milionu pracovních míst, ale co víme díky pravidelným kontaktům, které máme s našimi spojenci v různých částech Evropy a v různých odvětvích, je to, že odvětví, která jsou prezentována jako, že jsou stělesněním o modernity nízkouhlíkových technologií a tak dále, pro, vykazují některé tendence, které se zevšeobecňují v některých ekonomických odvětvích a tyto tendence vedou ke snižování počtu pracovních míst. Může, hovoříme o robotizaci, automatizaci, delokalizaci. Takže souvislosti vytváření těch pracovních míst eh, je potřeba také při tomto zohlednit a opírat se o makroekonomické prostředí, o obecné průmyslové podmínky ty pracovní místa nesouvisejí pouze s technologií, která se využije. Je to také otázka ekonomického modelu a vidíme, že v určitém počtu odvětví, samozřejmě fotovoltaika je katastrofa pro průmyslová pracovní místa v Evropě, ale začínáme mít docela znepokojivá svědectví, co se děje v oblasti větrných elektráren, kde ty nejnovější implementace, které byly eh, sotva před deseti lety uvedeny v život, vedou spíše k delokalizaci činností mimo Evropu, protože některé podniky říkají, že v současné době je levnější a ekonomicky zajímavější vyrábět i ty lopatky nebo ty věže větrných elektráren v Číně například nebo v jiných zemích mimo Evropu. Takže toto je, všechno jsou další aspekty, kterými se musíme zabývat, abychom než tedy dokážeme stanovit nějaké ambiciozní číslo, například musíme se snažit o dekarbonizaci mezinárodní dopravy, snažit se integrovat náklady na mezinárodní dopravu, což by umožnilo také odpovědět, anebo alespoň z části tedy vyřešit problémy delokalizace. Já chápu to, co říkala paní Dali Děkuji Evropskému parlamentu samozřejmě za podporu, kterou poskytujete našim návrhům, že se zpracuje, eh, připraví určitý fond pro spravedlivý přechod v oblasti eh, těchto reform. To schválil parlament. Eh, zaznamenali jsme návrh, že se vytvoří fond 4,8 miliard eur v příštím víceletém finančním rámci. To je velice dobré, to je vítané samozřejmě, ale pozor, co po nás požadují pracující, kterých se týká dekarbonizace, to je samozřejmě, aby se naplánovalo financování, na to, aby se zorganizovala určitá doprovodná opatření, převody, převa, převádění pracovních míst, sociální pomoc, ale je to především, abychom anticipovali dekarbonizaci, její dopad na pracovní místa a reindustrializaci těch dotčených regionů. Já nevím, na co přesně jste odkazovala, když jste říkala, že očekáváte od odborových organizací, že zaujmou podobná stanoviska a zapracují je do konkrétní legislativy. Když například jedeme na jich Polska nebo do Bulharska, do uhelných regionů nebo do Rumunska, a když děláme takovouto prezentaci nebo takovou přednášku pracujícím v těchto odvě, oni řeknou, to je pěkné, ano, víme, že je potřeba dekarbonizovat ekonomiku, ale pokud budete zaví, pokud zavřete mou tepelnou elektrárnu, tady naše uhelné doly, můžete kývat nebo vrtět hlavou, ale to je prostě skutečnost, které čelíme. Bez průmyslové politiky, bez diverzifikace ekonomiky, bez anticipace některé regiony v Evropě, někteří pracující, jejich rodiny budou skutečně v obrovské nejistotě a, v a odstnou se skutečně ve velmi špatné situaci. Některé odborové organizace Eh, také hovoří, že se zde spochybňuje kvalita pracovních míst. Jsou zde určitá historická odvětví, kde jsou odbory silné, to je pravda, nebo kde vyjednávají se kolektivní smlouvy, které garantují slušnou odměnu za práci, slušné pracovní podmínky, ale když se opustí tato odvětví a půjde se k odvětvím, kde často neprobíhá kolektivní vyjednání, neuzavírají se kolektivní smlouvy a kde jsou platy podstatně nižší než takové, jaké jsou v takzvaných tradičních odvětvích. Takže pokud chcete mít pracující na vaší straně, tak se také ojistěte o tom, že bude skutečná politika reindustrializace těch, reindustrializace těch území a že kvalita pracovních míst, sociální ochrana, účast pracujících bude zahrnuta do té nízkouhlíkové ekonomiky. Děkuji. Děkuji. Zazněla zde řada otázků, eh, otázek na komisi. Za prvé, jak se to má s rokem 2030 a s rokem 2050? Lidé si myslí, že pokud nějakou politiku dnes eh, přijmeme, tak to lineárně vyprojekteme do budoucna a e, bude to fungovat. Ale bohužel tak nefunguje vůbec nic. Ani politika, ani hospodářství, ani klima. V posledních 20 eh, letech jsme přijali legislativu, která eh, tedy eh, zostří jakýsi eh, trend, který, který jsme zažili v posledních těch 20 letech a teď tedy doufáme, že to bude i nadále takhle zpřísňovat. Lineárně to nefunguje. Když se podíváme třeba na růst HDP, snižování emisí za posledních 27 let, když jsme se dohodli v legislativě, zase co uděláme za posledních 13 let, tak tam vidíte ten eh, pokrok a jakousi tu křivku. Některé politiky je potřeba eh, nastartovat. A pokud nevyřešíme některá problematická místa, tak se nikdy nedostaneme tam, kde chceme být. Podívejme se třeba na energetickou eh, účinnost. Máme jasný cíl v legislativě 32,2%, ale toho nedosáhneme, pokud nevyřešíme třeba finance. Je potřeba nalézt vhodné finance. Jak přesunete finance z velkých institucí do, k, k, vůči tedy malým uživatelům, eh, i s tedy s využitím nějakých rizikových profilů, které si banky eh, připravili. Ve chvíli, kdy vyřešíte tenhle problém, tak můžete tu politiku okamžitě rozšířit na velký počet uživatelů, ale pokud to nevyřešíte, není to možné. kroku nedosáhnete. Takže tady hovoříme tedy o jednak o dekarbonizaci, tedy um, o odstoupení od uhlíku, ale také třeba o otázkách zaměstnanosti a podobně. Takže e, musíme se tedy podívat na to, jak konkrétně ty politiky fungují. Rok 2050 to není nějaká strategie ve smyslu, e, toto jsou opatření, e, která podnikneme já nevěřím, že dnes můžeme říci, jaká nařízení budeme potřebovat v roce 2040, ale můžeme si říci, jaké cíle, jakých cílů chceme dosáhnout v roce 2050 a potom prostě postupně eh, budeme tedy se přibližovat těmto cílům i vydáváním nové legislativy. Líbilo se mi to, co říkal také pan Gebrandy, že si tedy stanovíme nějakou, eh, nějaký cíl a potom zpětně si definujeme, jako legislativu potřebujeme, kdy a jaká je sekvence. Přesně o to jde v naší strategii. A i tedy Ehm, schválení eh, této strategie eh, nemůže být pouze ze strany eh, bruselských institucí. Je potřeba, aby to prošlo opravdu všemi členskými státy na všech úrovních, protože je to příliš velké téma na to, aby se to rozhodlo pouze v Bruselu. Když se podíváme na povahu transformace, tady hovoříme o průmyslové politice. Já naprosto souhlasím s tím, co jste tady říkali o tom takzvaně Made in China – máme tady nějaké Made in Europe 2050, nejsem si jistý, ale jde nám tady o pokus restrukturalizovat náš průmysl způsobem, který bude nejenom bez uhlíkový, ale také konkurenceschopný. Je někdo přesvědčen o tom, že pokud tohle to neuděláme, tak naše stávající hospodářská struktura, i pokud ji budeme Eh, modernizovat, zůstane konkurenceschopná v následujících 30 letech a zajistí prosperitu a zaměstnanost v Evropě? To určitě není možné. Když si poslechnu všechny ty stížnosti, které jsem slyšel za posledních 30 let, ať už je to z parlamentu, z odborů eh, podobně, máme tady eh, samozřejmě jakousi křehkou rovnováhu, ale tady máme příležitost nalézt lepší technologie, nižší náklady a větší konkurenceschopnost. je to velká výzva, ale musíme se také podívat, kde ta výzva leží. Eh, ta největší výzva nás čeká v, posled, v následujících deseti letech a když si představíme, že máme deset let na to, abychom vyřešili tenhle ten problém, tak to znamená, že máme deset let na to, abychom nastavili politiky, které nás potom vlastně eh, povedou až do toho roku 2050. Potřebujeme nalézt investice, za, mm, během příštích deseti let, abych, abychom financovali transformaci. Potom to už bude jednodušší. Potom máme dalších 30 let na to, abychom tu transformaci dokončili. Ale následujících 10 let tedy bude naprosto zásadně důležitý. V těchto deseti letech máme nařízení legislativy, musíme ji implementovat. To není hlavní výzva. Musíme začít pracovat na tom, co přijde potom. Je naléhavě nutné, abychom se rozhodli, do čeho budeme investovat, jaké infrastruktury máme vybudovat. A je naléhavě důležité, abychom se podívali na politické otázky, jako je státní pomoc, hospodářská soutěž průmyslová politika. A musíme se rozhodnout, co v těchto politikách je potřeba eh, změnit. Ještě CCS. Ano, mysleli jsme si, že to bude fungovat lépe. Ehm, nefungovalo to tak dobře k obnovitelným zdrojům jsme se také vlastně e, jsme to měli nastaveno špatně, ale to říkám naštěstí, protože ve skutečnosti to fungovalo lépe, než jsme čekali. Takže to, co máme před sebou nyní, není nějaká předpověď. To je prostě vážný pokus o to zamyslet se nad tím, jak by svět mohl vypadat. My neříkáme, že svět tak bude vypadat. Doopravdy. Ještě k jádru. Energetický mix je v rukou členských zemí. Tady vlastně nejde o to, že bychom nějak preferovali jádro nebo ne. Zatím členské státy ne, některé se nevyjádřily v tom smyslu, že by odstoupily od jádra. My to zatím bereme tak, jak to je. Děkuji mnohokrát vám všem. Tím uzavíráme první panel a já tedy bych ráda pozvala eh, zástupce druhého panelu, aby přišli sem na pódium. A pozvala bych také nového předsedu pro druhý panel. Pokud máte ještě nějaké otázky, tak samozřejmě máme čas eh, i na to, abyste odpověděli. Bueno, continuamos y empezamos el segundo panel. Budeme pokračovat a začneme s druhým panelem. Dám slovo nejprve panu Jeromy Mesenum, Mesenovi. Klim Act. So, um, I'm coming from Climate. I'm happy. Já jsem z Climact a přednesu vám výsledky studie, kterou jsme provedli v minulém roce. A velice rychle projdu kontextem studie a pokusím se zaměřit na klíčové závěry zprávy a našeho modelu. Za prvé, eh, eh, nulové emise jsou možné. Je tady řada cest, jak to dosáhnout, jak jsme slyšeli od komise ve v její strategii, ale musíme trochu rozšířit paletu alternativ cest druhý závěr. Pro scénáře, které my jsme simulovali, modelovali ve studii, tak ambice 2030, ten ambiciozní cíl by měl být vyšší, pokud skutečně chceme přejít na nulové emise. A poslední sdělení. U většině těch našich modelu, modelů, tak eh, ty jsou daleko eh, levnější než ten eh, scénář typu business as usual. My jsme Eh, vycházeli z předchozí práce na DACE, která v, v podstatě vytvořila první cestovní mapu EU minus 80 emise do roku 2050, to byl tehdejší cíl. Ale řada věcí se změnila od té doby. Za prvé eh, náklady na obnovitelné zdroje klesly, potom IPCC nám, eh, u nás upozorňuje Eh, že tedy 1,5% je lepší než 2%, nebo pardon, než 2 stupně, je lepší 1,5 stupně a takže to jsme již i zveřejnili ve zprávě. Řada organizací expertů, které jsme zapojili, včetně tedy firem, výrobců energií, nevládních organizací, expertů, eh, nám pomohli vytvořit model, který je transparentní online. Večer si můžete simulovat vlastní cestu nulových emisí, pokud chcete a v zásadě tento model se snaží e, e, postihnout celou ekonomiku, životní styl, spotřeba potravin, mobilita, stavebnictví, průmysl, spotřeba paliv, emise s tím spojené. A první závěr je, že díky, nebo v té studii jsme viděli, jak Eh, dosáhnout nulových hodnot do roku 2050. U většiny sektorů jsme identifikovali možnosti, které jsou k dispozici. My jsme s experty zvažovali, jak eh, tedy by eh, ty, tedy jak ten pákový efekt by měl vypadat u každé kategorie a pokud jde o poptávku, tak to jsme rozdělili do dvou kategorií. Za prvé sociální modely, tedy jak se spotřebovala energie, jak vypadá mobilita, jak vypadá náš společenský kontext a potom mm, eh, tedy je zde nabídka. Nabídka, která více se samozřejmě je závislá na infrastruktuře. Pokud chcete třeba přejít na elektromobily, tak na to potřebujete infrastrukturu. A potom klasická energetická účinnost, e, zlepšení výrobních procesů, CCS a e, výroba s nulovými emisemi CO2 a podobně. A způsob, jak tlačit na ty různé možnosti, tedy ty různé páky, které máme, tak tady máte tři scénáře, se kterými jsme pracovali Ma, jednak máme jeden technologický scénář, kdy budeme maximálně tlačit na všechny ty páky, které se týkají zlepšení výrobních procesů a podobně, nebo technologií, to je uprostřed. A vidíte, že to nás vede na půl cesty k těm novým emisím. Další scénář je scénář poptávky, kdy se snažíme tlačit na snížení poptávky po energiích, po mobilitě, po prostoru, v obydlích a podobně, což má samozřejmě ten efekt potom na další oblasti ekonomiky. A samozřejmě eh, s tím, že na to musíme mít připravená technologická řešení. A většina sektorů při každém scénáři se bude muset snažit detailně to popíšu. Doprava, energetika a stavebnictví je třeba zcela dekarbonizovat do poloviny století a musíme a tím zdvojnásobíme dopad eh, LULUCF. A pokud jde o ty páky, které máme, tak jsme zjistili, že 75% eh, redukce ve srovnání s rokem 90, eh, toho lze dosáhnout jenom tím, že v podstatě budeme používat stávající řešení, která již jsou k dispozici komerčně na trhu, otestována v některých městech, regionech a kromě toho, eh, pokud je o těch 25 zbývajících procent, tak musíme inovovat. Samozřejmě eh, inovace technologií, ale nejenom. Je zde celá řada inovací, pokud jde o podnikatelské modely. Třeba když chcete mít skutečně oběhové hospodářství, nebo funkční ekonomiku, kdy budete prodlužovat eh, životnost výrobků a kdy budete sdílet eh, výrobky nebo aktiva, nebudou, nebudou se pořád pořizovat nová. Takže inovace i v tomto, tedy v tom způsobu používání aktiv. Takže když se podíváme na tyto scénáře, tady vidíme, jak se postupně vyvinuli do, až do roku 2050, tak modrá čára vám ukazuje, jaká je škála možností redukce u těch tří vybraných eh, cest hm, k dosažení cílů. A hm, stávající ambice komise, to znamená minus 45 eh, v roce 2030 plus 5 LULCF, takže to pořád je vyšší než ty scénáře, které my jsme vytvořili pro účely této zprávy. Čím déle budeme čekat, samozřejmě, tím horší potom ten, ta transformace bude do roku 2030, bez ohledu na cestu, kterou zvolíme, tak eh, ne, eh, v podstatě mm, nelze eh, nic změnit na tom, co musíme udělat, jako je poptávka po dopravě například, nebo mm, lepší účinnost budov, 50 obnovitelných zdrojů v dodávekách energií a potom motivace mm, mm, pro integrování užití půdy do klimatické politiky. Když se podíváme na náklady všech těch aktivit, tak mm, investice tedy, investiční náklady, když si koupíte třeba novou, nový závod, novou továrnu, potom náklady na paliva a na provoz, na údržbu. Takže Tady hm, jsme vypočetli ty benefity tohoto. Teď celkové náklady. Na levé straně to je referenční scénář, kde vidíte tu úroveň investic eh, do aktiv, eh, ty jsou v podstatě stejné, lehce se zvedají, ale náklady na paliva kles, rostou kvůli demografickému růstu, kvůli spotřebě <clears throat> energii, takže spotřeba paliv roste. A na pravé straně ten nulový scénář. Vidíte, jak to zachováme. To znamená, e, ten e, scénář sdíleného úsilí, e, to je, mm, tady vidíte, že tady došlo ke zvýšení kapitálových výdajů, CAPEXu, ale náklady jsou víceméně mírné. Pokud je o ten technologický scénář, tak tam by nás čekaly vysoké investice, ale dojde ke snížení nákladů na energie, na paliva, tedy kvůli snížení spotřeby energii. Takže tady průměrné výdaje za rok v každém tom scénáři 2000 miliard ročně v tom referenčním scénáři, potom <clears throat> sdílené úsilí, tedy tento scénář sdílené úsilí, to bude znamenat menší roční výdaje a ty technolo- ten technologický scénář bude, budou asi znamenat vyšší výdaje, ale rozdíl mezi nižším a vyšším, tak to je daleko menší než škody, které lze očekávat, které by bylo možné vyčíslit eh, z titulu poškození klimatu. A tady vidíte ty <clears throat> investice v tom technologickém scénáři, tak vidíte, že je to, eh, ty výdaje by byly daleko menší než ty výhody, které by z toho byly třeba v dopravě, dopravních zácpy a podobně. Zhruba řečeno, řečeno my jsme identifikovali několik cest, jak dosáhnout nuly a musíme se podívat na nové způsoby, jak snižovat poptávku. Možná je třeba asi být ambicioznější než předtím, což vyžaduje ambiciozní cíle do, do roku 2030 a všechny ty scénáře, většina z nich je levnějších než ten referenční scénář. Děkuji. Děkuji, budeme pokračovat nyní a slovo má paní Ward, pan Ward, paní Ward. Um, děkuji, paní předsedkyně. Já vám děkuji za příležitost um, přednést svou prezentaci. Pro ty z vás, kteří nás neznají, jsme síť asi 170 investorů, včetně některých um, z největších penzijních fondů v Evropě. Zastupujeme více než 22 eh, trilionů eur v eh, aktivách. Jde nám o to mobilizovat kapitál, abychom dosáhli prosperující nízkouhlíkové ekonomiky. Eh, takže proč je klimatická politika důležitá pro investory? Už eh, dnes investoři eh, sledují trendy a zajímají se tedy o politiky, do které by, do které by mohli politiko, investovat do budoucna. Investorům jde o klimatické změny, protože řada z nich um, um, se dívá na dlouhodobé trendy, systéma, taky systémové globální výzvy jsou pro ně obrovsky důležité, protože i to může mít dopad na výnosnosti fondů. Vnímají také velké investiční příležitosti Eh, právě pro nové technologie, nové trhy, nové eh, podnikové modely. Z tohoto důvodu řada investorů se zabývá eh, klimatickými změnami. Ehm, Energeti- investice do energetice vzrostla z 37% na 43% za posledních několik let. Tenhle, to je rostoucí trend HSBC podnikl eh, také průzkum, který ukázal, že většina investorů si chce eh, rozšířit portfolio, které se zaměřuje právě na klimatické investice. A potom máme takzvanou Climate Action 100+, eh, to je taková ehm, iniciativa, eh, abychom zapojili co nejvíce ehm, možných investorů. Tahle ta eh, by se mohlo samozřejmě všechno zrychlit eh, s tím správným legislativním rámcem. Je tady potřeba samozřejmě vyhodnocovat klimatická rizika a nějakým způsobem to potom zapracovávat do těch možných ehm, Eh, investicí. Asi 80 našich členů v roce 2017 eh, řekla, že velkým problémem pro investory je regulační nejistota, takže eh, chtějí vědět, jak vlády chtějí přejít na nízkou uhlíkovou ekonomiku. Takže z pohledu investora, co je dobrá politika? země, které eh, už jasně podpořily nízkouhlíkovou ekonomiku. To jsou země, které byly úspěšné právě i v investicích. Tady jde jasná dobrá návratnost, eh, jasná, eh, jasné regulační prostředí. Hm, tady například vidíte hlavní politické podmínky, které jsou velmi důležité. V zásadě investoři hledají pro politické prostředí které si stanoví nízkouhlíkovou budoucnost a Jde taky o chápání rizik a příležitostí v oblasti klimatu. Také potřebujeme eh, konkrétní projekt, například abychom naplňovali environmentální nebo energetické cíle. Potom eh, potřebujeme stabilní, transparentní regulační rámec, který minimizuje rizika pro investory, tak, eh, tak aby se to projevilo nějakým předpověditelným dlouhodobým výnosem, který je chráněn pokud možno co nejvíce eh, od různých změn. Potřebujeme tedy nějakou jasnou dlouhodobou strategii, která je v souladu s eh, pařížskou dohodou, co to vlastně znamená tedy eh, pro EU a její strategii do roku 2050. Hmm, Evropská unie má tedy velmi dobré, dobrý základ ehm, a e, investoři tedy silně vítali mm, sdělení komise, e, které tedy bylo zveřejněno těsně před COP24 tady vlastně, co je velmi důležité, na co se chtějí investoři zaměřit, jsou energetické e, obnovitelné zdroje, energetická účinnost, infrastruktura. Je ale potřeba, abychom zajistili, aby EU zajistila, že ta strategie zajistí Eh, to, že do roku 2050 opravdu dosáhneme nulových emisí. Takže hm, jak celá Evropská unie, tak jednotlivé české státy se tedy to musí stanovit do svých vnitrostátních plánů a musí udělat všechno, co je proto potřebné, eh, včetně taky eh, výzkumu a technologického vývoje. Za druhé, je potřeba, aby všichni aktéři sehráli nějakou férovou roli Tady jde totiž o celou řadu faktor, sektorů, v nich je potřeba snižovat emise, takže tady jde samozřejmě o mm, zemědělské emise, emise z budov a tak dále. A to všechno e, taky e, musíme podložit ještě dobře stanovenými cenami za uhlík. Je tedy potřeba posílit také eh, cíle EU do roku 2030, tak abychom eh, je nějakým způsobem sladili s cíly eh, do roku 2050. Ehm, obrovsky důležitá oblast je samozřejmě výzkum a vývoj. Tady se musíme zaměřit na to, kde je potřeba třeba zainvestovat, abychom dosáhli nějakých průlomových technologií. Konečně Evropské veřejné a soukromé finanční toky eh, musí tedy být podpořeny tak, aby se orientovaly směrem k těm eh, eh, výše jmenovaným cílům abychom tedy dosáhli nízkouhlíkovou a klimaticky neutrální ekonomiku. A za třetí, ta strategie musí brát v potaz odhady klimatických, klimatického už poničení a tady vlastně tedy hovoříme už o tom oteplování, ke kterému došlo. 2 e, stupně Celsia budou stát Evropskou unii 120 miliard ročně a my opravdu vítáme příležitost, abychom i nadále tedy pracovali s evropskými partnery, abychom plně využili investice i soukromého sektoru, abychom tedy naplnili tu strategii do roku 2050. Na závěr bych řekla, že EU bude eh, asi globálním lídrem, který ukáže, jak můžeme dosáhnout klimatické eh, tedy eh, neutrality do roku 2050. Mm, protěžky z investorských sítí a z USA v Ázii a jinde se mě ptají na stav tedy vyjednávání k tomu, k tomu k té strategii EU do roku 2050 a zda Evropská unie e, se hodlá ujmout role lídra. E, takže e, se na nás opravdu obrací, obrací celý svět a jde tady opravdu hodně, tedy hraje se hodně v té strategii 2050. Takže mm, investoři mají naléhavou vizi světa, kde všechna rizika, která se pojí s klimatickými změnami, už byla zredukována a kde investiční příležitosti vytvořily nebo které vznikly na základě potřeby pro nízkouhlíkové technologie, byly plně využity a samozřejmě to vedlo tedy k environmentálním, sociálním, ekonomickým a finančním výhodám. A my tedy eh, doufáme, že Evropská unie opravdu prokáže globálním partnerům, že je eh, možné tuto vizi naplnit. Děkuji. Muchas gracias. Eh, Děkuji, já také chci poděkovat za dodržení času na přednášku a teď budeme pokračovat a dám slovo paní Claire Rumetové, Energy Cities, eh, Covenant of Mayors. Děkuji, paní předsedkyně. I will just, uh, I... Děkuji. Já si myslím, že dobrá věc na tom, kdo hovoří poslední, je, že už nebudeme opakovat to, co zde zaznělo a budeme se držet opravdu toho, co ještě nebylo řečeno přede mnou. Já bych v rámci tohoto panelu chtěla zdůraznit potenciál toho, co města mohou udělat a co již dělají. A první poselství, které bych chtěla uh, Vesla To je v souladu s tím, co uvádí i komise v, tom, v těch nových konzultacích a ve své dlouhodobé strategii. Že je to možné, je to možné dosáhnout nulové, nulových emisí, takže pojďme do toho co už zde také zaznělo, že je to příliš velké téma pro to, aby bylo řešeno z Bruselu. Musíme se skutečně ujistit, že všechna odvětví, všechny zúčastněné subjekty, všechny úrovně řízení zprávy budou tedy zapojeny a postarají se o to, aby se to skutečně odehrálo. Děkuji vám všem. Během těchto posledních pěti let nebo čtyř let jak Evropská komise, tak parlament změnila ty souvislosti v oblasti klimatické politiky. Předtím jsme nebyli považováni za plnoprávné hráče na energetickém trhu a teď, protože směrnice o koncepci trhu, to je nesmírně důležité. Teď eh, skutečně se využívá mnoho příležitostí. Je zde také směrnice o obnovitelných zdrojích energie, o decentralizaci produkt, výroby energie. A to si myslím jsou všechno věci, které opravdu dokazují, že můžeme tyto politiky vytvářet ze spodu navrh a využívat potenciál místních hráčů, místních zúčastněných subjektů a dosahovat lokálních cílů. Abych byla stručná, myslím si, že rozhodující okamžik pro místní samozprávy je, že nejen v Bruselu, že tyto projekty jsou otevřené všem městům. Konal se konala se velká akce pro mladé a Následující den město Brus- Brusel vedlo rozpravu, naléhavou rozpravu a vydalo usnesení, kde odsouhlasili, že musí urychlit implementaci svých vlastní, svého vlastního energetického akčního plánu, aby postupovali daleko rychleji takže oni vlastně odpovídají přímo na ty potřeby a myslím si, že toto je jedno z klíčových poselství, které by mělo zaznít, že na místní úrovni je potřeba toto všechno zrychlit. A to není, to nejde v protisměru tom hnutí jako žluté vesty nejdou proti tomuto zrychlování. Min, žluté vesty minulý týden konala se velká konference ve Francii o energetické mm, přechodu a oni byli tam pozváni. Oni jasně řekli, že to, co chtějí, je sdílený přechod, shared transition, že nemají specifické problémy, pokud tedy to bude stejná, stejné pro všechna odvětví. Není přijatelné, aby byla energetická tranzice jenom v automobilu, u automobilů, ale ne například u, letadel, u cestování letadel, u leteckého průmyslu nebo lodního průmyslu. Takže je spousta věcí, kde nejsme jaksi v souladu. Kde... Oni to vlastně přímo říkají místním starostům. A myslím si, že starostové eh, v místní samozprávy jsou si vědomi, že je potřeba jednat. Uvedu příklad že je potřeba vysvětlovat, že ve Finsku, Finsko má například bezuhlíkovou ekonomiku do roku, dva, nebo ten cíl do roku 2045, a současně v Helsing, Helsinki se snaží interpretovat tyto národní cíle do jejich vlastních územních cílů a ekonomiky a že by vlastně měli dosáhnout klimatické neutrality do roku 2035. To si myslím, že tedy dlouhodobá strategie Evropské komise má tu výhodu, že vlastně stanoví ten obecný rámec, který my potom musíme implementovat v jednotlivých územích, v jednotlivých odvětvích, na různých úrovních, tak aby se plnily ty vlastní úkoly, vlastní cíle tady v tomto sdíleném společném rámci. A k tomu si myslím, že je mnoho velký potenciál. Je zde příklad z Paříže, který, která by chtěla dosáhnout eh, uhlíkově neutrální ekonomiky do roku 2050. Například zde vidíme, jak se to konkrétně bude projevovat v řízení nebo v administrativě Paříže. Je tam jen velmi malý podíl na konci, to bude jen 2, 2%, co se ty jinak to záleží na tom, že místní samozprávy musí koordinovat a úplně tyto akce a úplně změnit, abych tak řekla, metabolismus města to je vlastně cestovní mapa Paříže, ta byla schválena jednomyslně v městské radě radnice v Paříži, takže cíl, kterého chceme dosáhnout, alespoň na lokální úrovni, je nespochybnitelný. Možná několik připomínek k abych řekla, co se požaduje od další, jaké další kroky Samozřejmě zatím ten cíl nulo bezuhlíkové ekonomiky není ještě plně podporován všemi subjekty, ale je potřeba předložit jasné návrhy na následující období. Například v Manchesteru zavedli radu pro uhlíkově neutrální ekonomiku, tak aby všechny politiky na lokální úrovni byly v souladu s těmito cíly a to vyžaduje zcela nové řízení dosáhnout bezuhlíkového města, to vlastně musí být součástí budoucí horizontálních evropských výzkumných projektů, tak aby všechna města v EU přijala tento nový model řízení, protože jinak se té změny nedosáhne. Myslím si, že tímto ukončím svůj příspěvek, protože to bylo pro nás hlavní. Technologie ta je k dispozici, nemusíme tedy už zde moc dělat. Je jasné, že je zde potřeba na polovinu snížit naši energetickou potřebu nebo spotřebu tedy a to bude vyžadovat zcela nové ekonomické systémy na lokální úrovni, to je jisté starostové jsou si vědomí toho, že to musí eh, dělat, koordinovat to vzájemně mezi sebou, už se přijímají opatření a je potřeba přijmout jasné akce a opatření do budoucna. Děkuji. Muchas gracias. Y ahora... A nyní přejdeme <clears throat> k otázkám. Je tady nějaká otázka? Ne? Ano. Volken. Vol, el eh, señor Volken tiene la palabra. Slovo má pan Volken. Já vielleicht... Um... No děkuji. Možná jen velmi stručná otázka, protože teď právě se, se hovoří o budoucnosti, o protestech žáků, studentů v celé Evropské unie. Já si myslím, že je skutečně podě- obdivuhodné to, co, s čím ti mladí lidé vycházejí na, do ulic a uh, požadují, aby se skutečně teď něco stalo, aby se začalo něco dít, aby politikové zajistili, že se nebudou jejich životní podmínky zhoršeny. A otázka je, zda z vašeho pohledu existují nějaké návrhy nebo nápady, jak ty mladí lidi, lidi, mladé lidi, kteří chtějí něco vytvořit, jak je lépe zapojit nebylo by důležité přemýšlet o tom, jak můžeme například zajistit, aby zastoupení eh, bylo jaksi napříč generacemi nebo spravedlivě rozloženo mezi generacemi. To by, máte nějaké konkrétní myšlenky tady z tohoto hlediska? A continuación el señor Running. No, dobře, pan Ru. Thank you, chair. Um pár otázek. Ukládání uhlíku, to zaznělo tedy ta technologie CCS. A takže v Norsku, když jsme byli před třemi lety, tak jsme viděli tam test, který probíhal. A potom v Kanadě také jsme viděli, eh, tam se to praktikuje na docela široké eh, úrovni, takže je to otázka možná nákladu a podobně, ale je jasné, že to potřebujeme v našem mixu, takže to by mě zajímalo, abyste se vyjádřili k CCS. A za druhé, samozřejmě to se týká bydlení, tedy na evropské úrovni. Primárním úkolem je retrofit, to znamená eh, pře, eh, tedy zrekonstruovat mm, ty stávající domy a ve Spojeném království, to už dlouho nebude v EU, tak tam je potřeba velice extenzivní eh, program budování hm, bydlení. Tři tisíce ročně na deset eh, příštích let je plán a když máte země jako Čína, Mexiko, Brazílie, tak tam je skutečně bytová krize. A hm, pokud by se tam všechno tedy stavilo tradičně z betonu a z cihel, no tak to asi bychom nesplnili ty naše cíle kvůli tomu úniku uhlíku, vypouštění uhlíku při výrobě betonu z betonárek. Takže zde eh, mm, máme aktualizovanou biostrategii, to eh, vydala komise a eh, tam se hovoří o tom, že se přejde od <clears throat> stavebních materiálů typu beton, ocel směrem k dřevu, stavebnímu dřevu, takže já se ptám, jaký význam přičítáte těmto plánům. Děkuji. Výborně. A teď dám hm, slovo i panu. Ne, paní Dali ještě, paní Dali. Just a quick question. Jenom rychlá otázka Tady jsme slyšeli, eh, že investoři potřebují signál, musí mít jasno. Změna klimatu to není pouze riziko a výzva, ale je to také příležitost, ekonomická příležitost pro podnikatele a může to vytvořit nové ekonomické sektory. Z vaší zkušenosti, jak podle vás podniky přistupují k tomuto jako k riziku či jako k příležitosti. A co byste jim navrhovali? Jak by se mělo mm, komunikovat s podniky, aby skutečně ve svých podnikatelských plánech řešili tuto výzvu, ale aby k tomu přistoupovali nejenom jako k problému, ale také jako k příležitosti. Pan Pertičone aby mohl zareagovat na tyto připomínky, otázky. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedající. Mm, jenom pár bodů, e, abych navázal na paní Dali. Tak, mm, skutečně mě překvapily ty čtyři požadavky investorů, jak popsala paní Ward. Tři z nich v podstatě platí pro jakoukoliv investici. Přece na tom je pouze jeden eh, je nový. To znamená, potřebujeme politický závazek eh, směrem k nízkouhlíkové eh, ekonomice. Já 50% času trávím tím, že jednám s investory a to pořád slyším, už je to unavuje. Tedy Ach, dejte nám rámec, řekněte nám, jak budou vypadat regulace, jak budou vypadat cíle, a po, dejte nám podporu, potřebujeme ty a ty podmínky a potom o tom budeme diskutovat. Ale důležité je přece mít cíl. Máme cíl. A jaký je ten cíl? O to jde. To tady chybí. V Evropě nám se my jsme dob, dobří v těch postupných politikách, když se podíváme na minulý vývoj za posledních 50 let, tak postupně ano, to jde, ale Tady máme problém s časem, s časovým plánem. Když máme problémy, tak zpomalíme, ale tady skutečně jde o život. A zpráva IPCC nám říká, že máme 10-12 let, abychom rozhodli a vytvořili podmínky a 30 let na to, aby se to zrealizovalo. Jinak eh, mrháme časem. A jak jsem ji řekl předtím, to je pro mě výzva. Výzva pro investory. To, ne, to není otázka mm, nákladů eh, mm, běžných, ale jde o to eh, použít zdroje do něčeho nového a investovat. Ale proto musíme vědět, co chceme dělat, co budeme dělat. To je zásadní, ano. Když se podíváme na návrh usnesení parlamentu, tak velice rádi, rád eh, vidím, že i přes ty rozdíly, které existují, jak ambiciozní bychom měli být, tak je zde konsensus a to, že ve finále neočekáváme, že tyto strategii automaticky podpoří všichni. Ne, chceme mít diskuzi a e, co možná nejtvrdší diskuzi, protože ve finále nakonec potřebujeme cíl, který bude mít plnou podporu všech. To je jediná věc jak získáme politickou podporu, protože v příštích deseti letech budeme mít hodně práce, budeme muset eh, už pracovat na konkrétních krocích, jak tyto cíle plnit. <clears throat> Děkuji komisi, panu Peticionovi. A nyní dám slovo našim třim, třim eh, panelistům, aby zareagovali a udělám to podle pořadí, jak si brali slovo pan Mesen. Um, Děkuji. Já zareaguji, ale chci říct, že můj syn minulý čtvrtek nešel do školy proto, aby mohl protestovat proti tedy za, eh, proti klimatickým změnám. A eh, takže vlastně pro mě i osobně je důležité, abychom nalezli nějaká řešení. Um, máme celou řadu důvodů, abychom už dále nečekali, abychom to neodkládali k eh, CCS. Je důležité zdůraznit, že naším cílem nebylo doporučovat jednu technologii nebo optimalizovat na základě eh, nákladů nějaký optimalizovaný scénář. Vy máte možnost díky tomu modelu simulovat eh, situace s CCS nebo bez je možné si nasimulovat scénář bez CCS, který dosáhne nuly, ale to samozřejmě potom ovlivní jiné stránky, jiné sektory a zejména taky um, poptávku. Hmm. Standardy hmm, pro bydlení to trošku překračuje hmm, oblast, o které se tady bavíme, takže k tomu se radši nebudu vyjadřovat, nebo oblast působnosti to překračuje. A mm, potom máme ty páky pro eh, určité konkrétní kroky. kterým je potřeba tedy věnovat pozornost do budoucna, a to detailně. Už tady někdo říkal, že máme třeba fáze investicí a potom fáze výhod, které potom očekáváme. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Odpovím paní Dáli, protože jsem hovořila o těch investicích Eh, co se týče společnosti, jejich reakcí na klimatické změny, máme tedy Climate Action 100+, Plus, která se snaží koordinovat investory, abychom nějak ovlivnili ty nejvíce eh, ty společnosti, které vydávají nejvíce emisí. Shell před Vánocemi Eh, vydal prohlášení, ExxonMobil taky vydal jasné prohlášení, eh, které vzešlo z tlaku investorů na tyto společnosti. Ta iniciativa je pětiletý program, eh, tak, aby investoři mohli tedy upřímně hovořit za zavřenými dveřmi s manažery těchto firm. A potom po těch pěti letech se můžeme také podívat na to, Eh, čeho se podařilo dosáhnout a samozřejmě to ovlivní i rozhodování o budoucnosti těchto firem. Co potřebujeme? Je potřeba zajistit, aby předsednictvo eh, si bylo vědomo klimatických rizik, aby to bylo nějak zakotveno v celé organizaci, aby to bylo zapracováno do strategií dané firmy není možné, aby se tomu věnoval jenom eh, jeden člověk někde v udržitelném týmu nebo něco podobného. Tady jde o to podívat se, jakou roli hraje celý eh, management, jakým způsobem se informují a uvědomují si tedy klimatický, klimatické vyhlídky a zveřejňují tyhle ty informace, dávají je k dispozici eh, akcionářům a podobně. Takže mm, tohle to jsou prostě věci, které se snažíme podporovat u těch společností. Ehm, hovořilo se tady o bydlení. Tady je ehm, určitě bydlení a vůbec nemovitosti jsou důležité nebo jsou zajímavé pro naše klienty EU tady vlastně se snaží postupovat proaktivně. My tady máme takové nástroje jako hypotéky, které vlastně e, berou v potaz energetickou účinnost budov a podobně. A kromě toho máme tedy směrnici k energetické účinnosti budov, takže tak, jak se to bude implementovat, uvádět v praxi, tak e, samozřejmě to budeme zapracovávat i do těch našich doporučení a podobně investoři se také stále více zajímají o technologie tzv. negativních emisí. Ehm, určitě stále více investorů se bude zajímat o takovéto technologie a co se týče mladých lidí, tak ehm, my hodně pracujeme tedy s penzijními fondy. Oni mají zapracováno do svých business modelů, že ehm, tady počítají i s mladými lidmi jako <laughs> důchodci budoucna a je to samozřejmě taky něco, co je velmi dlouhodobá perspektiva, takže doufejme, že se nám podaří dosáhnout téhle strategie do roku 2050 a to potom také nějak e, vlastně pomůže vyřešit i ty požadavky, které kladou mladí lidé v té klimatické oblasti. Já tedy velmi stručně ubydlení je velký potenciál. Místní orgány se mm, často dostávají do pozice, kdy tedy um, získají určitou nemovitost, mohou ji renovovat, um, zvednou tedy hodnotu dané budovy a potom uh, Určitě je tedy možné, aby dělali ještě více, aby opravdu se zaměřili právě na energetickou účastnost a to je něco, co bychom měli posilovat, eh, podporovat. A mladých lidí, jako říkal kolega, proč nepožádá parlament, aby zorganizoval eh, velké debaty s mladými lidmi? až bude zase nějaký, nějaký velký klimatický pochod, pozvěte je dovnitř, oni vám řeknou, co chtějí, oni mají dobré nápady. Lidé mají celou řadu dobrých nápadů a my samozřejmě všichni víme, kam se chceme dostat, takže využijeme toho, že vyvíjejí tenhle ten tlak na eh, tu debatu na vysoké úrovni, abychom naplnili ty vysoké ambice. No, <clears throat> děkuji všem řečníkům. A takže tím eh, propustíme tento panel. Pasamos <clears throat> a la resolución sobre las... k usnesení o eh, tedy o emisích eh, z eh, skleníkových plynů. Dám slovo zpravodajům. Jako, jako první je pan Peter Líze z EPP. Já, vielen Dank. Ano, děkuji, paní předsedající. Teď jde o ten konkrétní text, který bychom měli odhlasovat. Já nejprve mohu říci to, že já osobně velmi vítám strategii Evropské komise a proto, hm, co se týká toho usnesení, tak eh, ji mohu podepsat samozřejmě. Ve frakci EPP ještě vedeme diskusy. Bude také důležité zapojit ostatní výbory, než to půjde na plenárku. Musíme tedy na tom intenzivně pracovat. Bohužel ještě není nějaké konečné řešení, jak to proběhne, ale pokud proto chceme dosáhnout široké většiny na plenárce, tak musíme i ostatní výbory zapojit v tom dokumentu na mě komise na mě zapůsobilo. Já jsem na Evropská komise hovořila o začátku o to, že čistý zisk, milion pracovních míst nových, na, z toho tedy vytěžíme. Samozřejmě musíme tedy mít na paměti, že, aby, že tato strategie nevede tedy ke ztrátě pracovních míst, ale naopak třeba k, k vytvoření tedy půl milionu nebo milionu nebo jedna půl milionu, ty poč, výpočty mohou být různé, ale to už je takové silné poselství tedy. A že by to tedy mělo vytvářet růst, to je velmi důležité. Pro nás jako EPP je velice důležité, aby ta bezuhlíková, eh, abychom podpořili lépe výrobu bezuhlíkovou zboží tedy a, a také ta spravedlivá tranzice, just transition, to už je za, zapracováno v návrhu toho usnesení, ale myslím si, že bychom to měli ještě upřesnit. Dosud jsme u komi komisi a rady viděli pěkná slova, ale žádné konkrétní prostředky, žádné činy. Proto musíme formulovat velmi přesně, co chceme. V rámci víceletého finančního rámce chceme finanční prostředky tak, aby byly jasně tam naplánovány, ne někde v rohu, někde, jak si si je zjistit, ale opravdu finanční prostředky naplánovány pro tento spravedlivý přechod, aby byly k dispozici. Pro mě to je opravdu nejdůležitější, abychom dosáhli široké většiny v Evropském parlamentu a abychom tím tady motivovali radu na summitu v Sibiu, aby podpořila tuto strategii a aby tedy podnikla další kroky. V Sibiu půjde o budoucnost Evropy a nemůže se to být tak, že téma klimatu, ochrany klimatu nebude jasně uvedeno v závěrech se summitu v Sibiu. Co je dále důležité? A zde bych kolegyně a kolegy skutečně Hmm. se tážu, zda potřebujeme spoustu dalších vě, věcí v tento usnesení. 55 procent do roku 2030, na tom se usnesl parlament, měli jsme a já si hmm, a já doufám, že mnoho členských států, abychom je trošku nevyděsili, když budeme hovořit o 55%, já bych navrhl, že bychom se měli spíše zabývat těmi závěry a tím prosazováním, možná spíše se usnést na těch 40%, které potom tedy se mohou překročit, ale já si myslím, že teď není čas abychom už hovořili v tom usnesení o tom, co vlastně bude sedít v té revizi, v tom review potom v roce 2025-2030. Ještě na plenárce o tom ani ne, nebylo rozhodnuto tedy, takže si myslím, že bychom měli trošičku přemýšlet, ještě více diskutovat, než tedy něco takového tam zapracujeme. A pak jsou tam tedy návrhy směřující ke 100% obnovitelných zdrojů do roku 2050. I to je možná ještě trošku předčasné. Možná, že bychom se měli držet trošku zpátky. A poslední bod, eh, tak aby to všechno fungovalo, aby tedy to klima mohlo být stabilizováno a dlou, cíle dlouhodobého eh, do udržování teploty z Paříže, aby to všechno bylo dosaženo, tak se musíme více koncentrovat na, na, na světovou scénu. Vedeme na úrovni EU debatu o e, strategii do roku 2050, o konkrétních opatření, alespoň zde v EU v parlamentu vedeme debatu o přizpůsobování cílu do roku 2030, ale největší ekonomiky světa to nedělají. Například u klimatické konferenci v Bonu a v Katovicích zazněla otázka, jak daleko jsou tedy s, s tou debatou o cílech do roku 2030. A bylo jim vidět na očích, že vlastně nevědí ani o čem se hovoří tedy. Uh, takže musíme také dávat pozor na to, pokud jen abychom si nemysleli, že když jen Evropa bude navyšovat ty cíle, že zachráníme prostě cel, klima celé planety. Je to také práce třetí států, Amerika, Brazílie také. Japonsko, Mexiko a mnoho dalších eh, velkých ekonomik. A na to se musíme také více soustředit. Děkuji. Děkuji. Pokračujeme. Paní Getland. Děkuji. Paní předsedající, my jakožto sociální demo, eh, socialisté a demokraté vítáme návrh komise té dlouhodobé strategie k ochraně klimatu. Samozřejmě eh, musíme se zaměřit na to klim, uhlíkově neutrální ekonomiku do roku 2050. Cíle jsou jasně stanoveny a jediné udržitelné cesty Evropy musí být tedy zvoleny cena a náklady, které nesmějí být zase nepřijatelné. To je tak, je naprosto rozhodující, aby Evropa převzala vedoucí roli a abychom se zasazovali o klima. Nejde pouze o rychlé a silné snižování emisí CO2, jde také o to, aby to bylo sociálně unosné, spravedlivá, spravedlivý přechod. My, socialisté a demokraté, máme tři body pro tuto dlouhodobou strategii, to znamená, musí se poskytovat, eh, postupovat ekologicky, ekonomicky a sociálně. Všechny tyto aspekty aspekty musí být zapojeny tak, aby se Evropská unie mohla zasazovat eh, o tyto cíle. Chceme zde vidíme samozřejmě možnosti a příležitosti pro Evropu. Komise už hovořila o možnosti vytváření nových pracovních míst, ale ti, kteří chtějí pokračovat a snižovat své emise, tak eh, je také nutno nabízet možnosti pro inovace a zelené technologie, ale pak jde také o to, kteří eh, už urazili větší kus cesty. Musíme zajistit, aby všechno probíhalo spravedlivým způsobem. Návrh komise je dobrý začátek, dobrý výchozí bod, ale jak říkal kolega Líze, tak samozřejmě je zde mnoho pěkných slov, ale ta konkrétní práce ještě je před námi. Musíme bojovat i a ja, i radě jasně říci, že parlament zaujímá jasnou pozici k tomu, jak Evropa má konkrétně postupovat, aby byla eh, klimaticky neutrální do roku 2050. Máme zde velký potenciál, Evropa už má možnosti, ale Samozřejmě bude to také stát eh, určité náklady, které s tím souvisejí. Pracujeme už na tom ve výboru, ale abychom, aby ta cesta do roku 2050 byla správná, tak potřebujeme další prostředky. Je důležité, aby tedy emise se redukovaly, snižovaly rychleji, než zatím tomu tak dochází. My zde vidíme tu prioritu, aby ty cíle do roku 2030 už byly zpřísněny. To je součástí té dlouhodobé strategie a také to zlepšuje, by to zlepšilo předpoklady pro to, aby se průmyslové podniky mohly úspěšně v tomto prosazovat. Také se musíme zaměřit na odvětví, která mohou nejvíce přispět ke snižování emisí, jako eh, stavebnictví například, energetická účinnost budov. Zde opravdu díky energeticky úsporným řešením můžeme dosáhnout velkých eh, úspor. Všechna odvětví samozřejmě mohou přispívat. Nemělo by to být tak, že některá odvětví zůstanou úplně vyčleněna. To by bylo velice nespravedlivé. Kromě toho bychom také chtěli využívat lesnictví a zemědělství více k tomuto. Tak, aby les, protože lesy samozřejmě zachycují eh, kysličík uhličitý a chceme také využívat více eh, biomasu a také podporujeme větší zapojení sociálních aspektů do klimatické legislativy, protože musí to <clears throat> probíhat spravedlivě, všechny regiony musí k tomu přispívat a také toho těžit, pod, z toho těžit potřebujeme určitý evropský fond, aby toto podporoval a zejména se zaměřil také na ty, které, kteří mají obrovské problémy. Chtěla bych poděkovat za spolupráci a těším se také na další spolupráci se spoluspravodaji a se stínovými zpravodaji. Je to, to, doufám, že dosáhneme vyváženého a velice pokrokového výsledku pro lepší budoucnost. Ano, děkuji, takže nyní pan Gauk za zelené máte slovo. Thank you very much. Uh, I think my... Děkuji. Já myslím, že kolegyně Gutalanta Petr Líze již vysvětlili význam této agendy a já bych doplnil k tomu, že se to netýká sem pouze tedy zasedání v Sibiu 9. května, kdy se bude diskutovat o budoucnosti Evropy, ale samozřejmě součástí toho musí být budoucnost ekonomiky. Ale potom také máme 22. září 2019 summit OSN, kde se něco očekává i od Evropy. Kam jdeme? A my připravujeme rezoluci, takže bychom měli v té rezoluci se k tomu nějak postavit. Protože když pracujeme na dlouhodobé strategii, tak samozřejmě bude to mít svůj dopad na to, co slibujeme okolnímu světu. A já vás mohu citovat. Generální tajemník OSN i na webu OSN píše, že chceme, aby země zvýšily své ambiciozní cíle a e, klimatické ak- e, aktivity a, a generální tajemník Gutierrez tedy k tomu se zve lidi v září. Takže něco se od nás čeká, co uděláme. A my vedeme dlou, obecné diskuze o dlouhodobé strategii, no my vlastně tu strategii ani nemáme. Dokument komise to je sdělení k diskuzi o dlouhodobé strategii, která by se měla přijat, přijmout, myslím, do roku 2020. Takže to není žádná strategie zatím. To je pouze začátek diskuze o strategii. A takže když my tedy bychom chtěli něco mít v ruce do září, tak to bude bolestné. Víme, že Gutierrez hovoří s Čínou aby dělala více. Ale Petře, já se omlouvám, já myslím, že byste asi byl v jiných Katovicích než já, protože tam v Katovicích eh, pořád se nás ptali, co uděláme, abychom tedy zvýšili cíle. Takže dokonce i byly země, které se zavazovaly, že zvyšují své NDC. Takže no a teď my, takže to je systém OSN, všichni <clears throat> jsou si rovni tam a možná někdo si myslí, že malé země nejsou tak důležité, to je nedostatek respektu, ale pokud velká ekonomika, jako je ta evropská, něco s tím neudělá, no tak nejenom, že bude krach v září, ale to se bude opakovat i do budoucna. Není čas, abychom usnuli na Vavřínech a politicky nejsme schopni mít jednotnou pozici, no, omlouvám se. O, takže tady přece jde o to, co musíme předložit mezinárodní diskuzi o klimatu, pokud chceme jít tou cestou 1,5 stupně. O to jde, aby to bylo dosažitelné. A to znamená, že musíme zintenzivnit ambice dlouhodobá strategie bude určitě užitečná, ale bude k ničemu, pokud to nepřevedeme do konkrétních činů teď. A lidé na ulici chtějí odpověď teď. Studenti eh, o tom hodně píší, chtějí to. A nikdo neříká, my potřebujeme strategii na nějaký rok 2050. Ne, oni chtějí, abychom jednali teď. A my jako politici je musíme vyslechnout a i v té rezoluci, tam jako parlament se k tomu vyjadřujeme a bylo by zcela nevhodné, kdybychom my jako parlament ustoupili zpět eh, eh, od něčeho, na čem jsme se již dohodli v listopadu. Sorry, Pítře, já myslím, že je to teď šance pro IPP e taky se zapojit. Jinak budete patřit mezi ty zpátečníky, kteří nechtějí žádnou změnu. Takže to je otevřená výzva, abyste se k nám připojili, abyste spolu s námi udělali Evropu atraktivní i pro New York. A takže to, k tomu se tato rezoluce by měla také vyjádřit. Děkuji. Finalmente la señora... Děkuji. A jako poslední EVD, paní Right, podle poslední zprávy IPCC, tak tam to je jasné, pokud jde o čas, který máme, abychom se snažili eh, jednat co nejrychleji. Hovoří se o 12 letech, 12 let. A poté se můžeme dostat do bodu zvratu a eh, bude všechno nezvratné a katastrofické. Já souhlasím s, s tím, co řekl o kolega Eichhout i další kolegové. Ano, to je rezoluce, která musí položit základ pro diskuzi, ale nemůže to zůstat pouze diskuzí, ale musí se to převést do konkrétních činů protože Evropa musí pochopit, jakou cestou chce jít a musí to říct jasně na mezinárodní scéně a jasně i zde v Evropě, kde příliš často um, E, máme strach e, přijímat ambiciozní postoje. A to vidíme i, mm, když přijímáme ty různé nařízení, nařízení a směrnice, třeba v dopravě, i mm, toto usnesení. A mm, máme zde sektory, kde neuvěřitelným exponenciálním způsobem v posledních letech rostou emise a to všichni vědí a uznávají. A přitom to jsou sektory, které mají tu možnost, kapacitu se chovat efektivně, účinně a zredukovat své emise způsobem efektivním. Ale přes to všechno, takže zde za zavřenými dveřmi, především v radě, eh, tak tady vlastně my nechápeme, že hm, ten, kdo se eh, Eh, eh, takže tak tam se snaží být méně ambiciozní ještě než náš parlament. Třeba sektor dopravy, určitě doprava, ta mm, by měla eh, být předmětem ambicioznějších cílů a pravidel. I já musím přiznat, že je nutné, jak se říká v rezoluci, je nutné připomenout si střednědobý cíl – a ten musí být co možná nejvíce v souladu s tím dlouhodobým cílem. Ono to bude těžké, celá ta e, spravedlivá transformace. Ano, i my zde e, teď e, zdůrazňujeme, že to musí být transformace, která bude inkluzivní, budeme brát do úvahy sociální otázky, zaměstnanost a e, Tady někdo hovořil o změně paradigmatu, to znamená, jakým směrem se chce Evropa ubírat. To znamená, opustit fosilní paliva, to musí být priorita. To je ta správná cesta. A ještě další úvaha e, zde tato rezoluce také by měla reflektovat toto. Jakou cestou se chceme ubírat po roce 2030, pokud jde o hm, e, naše hm, politiky e, pro, e, v průmyslovém sektoru, protože my hm, jsme si to řekli již i předtím, že zde zatím naše opatření nejsou efektiv, efektivní, pokud jde o zřišování emisí, takže eh, přece nemůžeme opět potom zase otevírat novou diskuzi o alternativách a přece je třeba skutečně zredukovat emise a přijmout eh, eh, čistý, čisté postupy a mm, snažit se, abychom byli vzorem mm, pro ostatní svět, abychom nejvíce, měli nejvíce čisté zemědělství třeba, protože zemědělství nemůže být jen tak necháno stranou, protože víme ale, že je tam problém s metanem, to jsou prostě eh, látky, které hodně poškozují životní prostředí a s tím je třeba něco udělat a mít jasná pravidla. Děkuji. <coughs> Hasta aquí los componentes. Eh... Ano, nikdo si nepožádal o slovo již. Nikdo nemá zájem? Už ne? Dobře. Takže vám oznámím, že termín je 31. ledna, 5 odpoledne a že budou ty pozměňovací návrhy pouze a v angličtině. Hlasovat se bude 20. února 2019 zde ve výboru a na plénu v březnu na první či druhé plenárce. Druhé, druhé, druhé. Také příští schůze se bude konat druhý eh, od 9. do 12.30. Veřejné zasedání spolu s Envy a DV budeme hovořit o udržitelných cílech na rok 2000 eh, v roce 2018 a zde budeme tedy konat společné zasedání s výborem DV podle článku 55 eh, a budeme hovořit o aplikaci eh, cílů udržitelného rozvoje v roce 2018. Potom se sejdeme 20. Eh, února v Bruselu. Takže tím jsme skončili s programem. Vyčerpali jsme program tohoto zasedání.